Zahajuji zasedání předsedy, eh, <laughs> konference předsedů, která je otevřena všem členům a zároveň mezi námi vítám dezignovaného místo předsedu Evropské komise pana Timmermance. Jak víte, Evropský parlament v souhru s článkem 118 a přílohou 16 jednacího řádu připravuje hlasování o volbě nové komise a proto jsme dezignované členy komise posuzovali na základě jejich obecných schopností možností angažovanosti pro Evropu a e, co se týče jejich osobní nezávislosti. E, rovněž důležité jsou znalosti budoucího portfolia a komunikační schopnosti. A k tomu slouží i dnešní slyšení. E, toto slyšení je posledním slyšením před vyhodnocováním ze strany konference předsedů výboru. Pan Timmermans nejprve eh, přednese úvod, maximálně 15-minutový, a poté bude následovat kladení otázek, bude jich celkem 45. Tyto otázky budete klást vy, vážené kolegyně, vážení kolegové, a pan Timmermans má dvě minuty na odpověď. A vy máte minutu na otázku. A protože máme omezený čas k dispozici, tak vás prosím, abyste dodrželi řečnickou dobu, abyste se ve svých otázkách soustředili na to podstatné. Toto mm, slyšení se přenáší online na internetové stránce parlamentu, kde je možné ho sledovat. A ještě technická informace. Znáte mě, dámy a pánové, já jsem velice líbezný a příjemný člověk, kromě situace, kdy se jedná o překročení řečnické doby. A to je dnes obzvláště nezbytné, protože jinak bychom uh, nemohli dát ani vám, ani panu Timmermansovi dostatek doby. To znamená, po 15 vteřinách už začnou svítit hvězdičky, znáte to, a teda po pěti vteřinách a po 15 vteřinách ukončím a váš projev. Je mi to líto, ale musím to takto provozovat. To platí i pro vás ostatně, pane Timmermansi. Máte sice o minutu déle, ale po dvou minutách bych vás požádal, abyste skutečně skončil Nevím, zda to můžete vidět i vy na obrazovce před vámi. Uvidíte tam ty dvě rudé hvězdičky, které vám ukáží, že vaše řečnická doba končí. Máte kromě to ještě nějaké jiné otázky k postupu? Není tomu tak, takže slovo má pan Timmermans. Honorable members. it is Pane předsedo, Vážení poslanci, je pro mne velkou ctí, že mohu oslovit vás všechny na konci intenzivních deseti dnů, kdy ukázala evropská demokracie své nejlepší. Pokud bude potvrzena, bude to první komise, která se od počátku rodí v Evropském parlamentu. Je to výsledek spolupráce, partnerství a politického dialogu. Rok 2014 má zvláštní význam pro Evropu. Před stolety jsme si připomněli začátek prvních dvou válek, které ochromily evropské národy a výrazně poznamenaly dvě generace. Před sedm Později jsme viděli počátky osvobozování Evropy. Volba národů, aby se nesnažili o prosperitu eh, hrubou silou a dominancí Ehm, uvědomovali si, že jedině pokud budou i moji sousedé v bezpečí, budu moci já žít ve svobodě a bezpečí. Právě před 25 lety se tato myšlenka stala přístupnou pro všechny Evropany. Právě s pádem berlínské zdi tato brutální eh, síla eh, přestala dě- dě- dělit Evropu. Jak řekl Václav Havel, teprve tehdy se mohl východ a západ stát zeměpisnou kategorií, nikoli kategorií politickou. Pokud se ohlédneme na posledních 25 let, eh, jsem pozitivně překvapen eh, tím, co Evropané dokázali. Moje eh, dcera můj syn se narodil v roce 89 a tehdy se právě to nemyslitelné stalo realitou. Můj nejmladší syn se narodil v roce 2004. Deset národů dokázalo využít nové reality k tomu, aby mohlo vstoupit do Evropské unie. Je pro mě velice důležité zmínit tyto skutečnosti, protože bývají často přehlíženy, když se zaměřujeme na nedostatky Evropy. Nemilme se, nedostatky jsou a jsou závažné a právě Junkrova komise bude muset ukázat, že je schopna je napravit. Ale e, situace není až tak špatná, jak se říká. Evropa prochází a prošla zásadní transformací. E, vyhnula se rozdrobení, zachovala jednotnou měnu a zároveň dokázala přesvědčit škarohlídy, že tato myšlenka žije dál, i přesto, že náklady na nezbytná opatření jsou velmi vysoké, i přesto, že Evropané eh, někdy zůstali bez zaměstnání s minimem příležitostí. Evropa eh, samozřejmě stojí tváří v tvář evropským a globálním úkolům a právě je na nás, abychom ukázali, že dokážeme pracovat eh, pro vůli občanů a snažit se naplnit jejich očekávání. Bude-li naše nominace potvrzena, budu se snažit využít všeho, co mám k dispozici, abych obnovil růst a demokratickou změnu. Musíme využít kapacitu Evropské unie, abychom dokázali splnit očekávání, přinést praktické výsledky, abychom ukázali, že sloužíme občanům a členským státům Evropská unie by měla dělat jen to, co je jejím úkolem, s tím, že to, co náleží členským státům, má být ponecháno v jejich rukou. Komise by neměla dělat jen to, co se dělá dobře, ale naopak to, co je potřeba. Jak říká jmenovaný předseda Juncker, je to výsledek politického programu, který spoléhá na podporu Evropského parlamentu a obsahuje také základní strategickou orientaci, jak stanovil summit v červnu. Lepší regulace, posilování institucí a meziinstitucionální spolupráce, všechny aspekty právního státu a základních práv, to vše je nezbytné k tomu, abychom dělali lepší věci a lépe začněme dialogem o tom, jaké by měly být naše společné politické priority a jak bychom se měli snažit jich dosáhnout. Na počátku příštího roku kolegiu navrhnu řadu návrhů, které by po konzultaci s parlamentem měly být staženy za rok ode dneška nabídnu přehled v rámci lepší regulace a zahájím meziinstitucionální dohodu, která by měla podpořit naše úsilí o to, abychom Evropě a jejím zájmům sloužili lépe. Díky tomu budeme také moci lépe diskutovat mezi institucemi a to eh, v rámci článku 17 smlouvy, kterému takto dáme smysl také budeme pokračovat v hodnocení dopadů a povzbuzovat radu v hodnocení dopadů, tak aby toto prováděla nejenom komise a nejenom na počátku legislativního období. Je nezbytné, aby se hodnotil také dopad změn, které nové právní předpisy přinesou. V této souvislosti bude Rada pro hodnocení dopadů moci jednat nezávisle a nestraně také na základě expertních znalostí z vnějšku. To vše bude předkládáno kolegiu a samozřejmě tam, kde budou zjištěny nedostatky, bude se na základě toho jednat. Zároveň chceme posílit to, když proces při využití žlutých a oranžových karet Myslím si, že komisaři by měli být v užším rozhovoru s parlamenty jednotlivých zemí v rámci své úlohy budu podněcovat kolegy k tomu, aby byli v kontaktu s parlamenty jednotlivých států a výsledky takových rozhovorů a debat by měly být sdíleny také v Evropě. Sdílené porozumění skutečnému významu subsidiarity nám pomůže, abychom se vyhnuli návrhům, které nejsou nezbytné a zároveň nám to pomůže dosáhnout těch cílů, kterých lze dosáhnout jenom společným přístupem. Evropská unie je společenstvím národů a občanů. Za posledních deset let se zblížila více než kdykoliv dříve, aniž by ohrozila národní identity národních států. Jsem přesvědčen, že Evropská unie bude silná jedině tehdy, pokud budou silné jednotlivé členské státy. Ze zkušenosti vím, že jedině společně dokážeme eh, dosáhnout změny ve světových otázkách, boji proti změně klimatu, terorismu či eh, konkrétním krizím, jako například ta na Ukrajině. To je nesmírně důležité jako stavební kámen Evropské unie. Evropská unie by selhala, pokud bychom chtěli prosadit něco na úkor druhých. Právě politické orgány by měly klást větší pozornost novým iniciativám a novým právním předpisům. Musíme lépe naslouchat občanům a podnikům, které s legislativou musí pracovat a také nám musí jasně sdělit, co v praxi dobře nefunguje. Musíme být připraveni přijmout nezbytné změny, konzultovat nejenom s těmi, kteří jsou zastoupeni tady v Bruselu, ale i s těmi, kteří jsou v členských státech. V bruselské bublině potřebujeme větší transparentnost. Právě proto budu prosazovat meziinstitucionální dohodu o povinné registraci lobbystů. Lepší regulace není vedená ideologicky, není to deregulace je to snížení byrokratické zátěže, zvláště pro malé a střední podniky. Bude snažší eh, zakládat firmy, najímat pracovní síly, odstraníme administrativní zátěž eh, v důsledku třeba zastaralých právních předpisů, ale takové úsilí se nezdaří, pokud by mělo ohrozit sociální práva nebo ochranu životního prostředí. Pokud máme realizovat lepší regulaci, eh, musíme toto učinit na základě toho, co říkají občané, protože jinak by vnímali Evropskou unii jako zdroj stále větší zátěže. Nevnímám to ideologicky, nýbrž prakticky. Pokud bude moje nominace potvrzena, navrhnu právě ty postupy, které v praxi fungují. Pro mě je zásadní orientovat se na hmatatelné výsledky pro naše občany velká většina našich voličů nás vnímá jako ty v Bruselu. A samozřejmě nás požene k odpovědnosti za každé selhání bez ohledu na to, kdo skutečnou odpovědnost nese. To, že budeme ukazovat prstem na jiné instituce, nám nepomůže. Uspějeme jenom tehdy, pokud dokážeme nalézt společnou řeč a pochopíme, že musíme dosáhnout změny a že je to neodkladné. Tento pocit musíme sdílet všichni a uspějeme jenom tehdy, pokud se budeme držet evropských hodnot a zásad. Jednota v rozmanitosti. Musíme být důslední v uplatňování zásad právního státu ze strany všech institucí a všech členských států. Samozřejmě selhání každého jednoho z nás je vnímáno jako selhání celé Unie. Samozřejmě komise je strážcem smluv a má zvláštní odpovědnost, aby zajistila eh, plný respekt těchto smluv. A samozřejmě právě tuto zásadní kompetenci komise vnímám jako prioritní a využijí všech prostředků tak, abychom zajistili eh, zásady právního státu, respektování lidských práv a právě další hlavní hodnoty. A také vím, že v souvislosti s Evropským soudním dvorem je právě tato otázka velmi aktuální. Budu úzce spolupracovat se všemi národními, evropskými a mezinárodními organizacemi, jejíž úkolem je chránit základní práva. Úspěch jednoho je úspěchem nás všech protože všichni právě tuto problematiku vnímají jako zásadní. I tady však vidíme rezervy pro zlepšení spolupráce a samozřejmě potřebujeme také výraznější politickou angažovanost. Budu pořádat každoroční kolokvium o stavu základních práv v Evropě za účasti všech relevantních institucí, včetně Evropského parlamentu. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, Doufám, že se mi na úvod podařilo s vámi sdílet základní myšlenky, které považuji za významné a kte- myšlenky, které budu realizovat, pokud bude moje nominace potvrzena. Lepší zákony, které pracují pro Evropany. Nová komise, která slouží Evropanům. Samozřejmě ten seznam není úplný. Uh, ale budu spolupracovat tak, abychom nalezli skutečný politický dialog. Samozřejmě úkol, který jsme si přece vzali, není snadný. Nic neměnit eh, by bylo příliš lehké. A samozřejmě žádná změna není těžší, než rozejít se eh, se zažitými praktikami a postoji. Ale podle Junkrovy komise právě toto bude zásadní, pokud chceme vrátit Evropě růst. A pokud máme uspět, potřebujeme nejenom vaši podporu, ale vaši angažovanost. Ten úkol je možná obrovský, možná vypadá jako nesplnitelný, ale představme si, jaké obrovské úkoly zvládly generace našich rodičů a prarodičů a přesto dokázali, aby Evropa nejen přežila, ale také vzkvétala všichni ti, kteří vytvářejí tyto nové struktury, abychom mohli inovovat, upravovat, modernizovat, by měli vědět, že jejich úsilí eh, nebude zapsáno jen v učebnicích historie, ale bude tvořit základ pro dnešek a zítřek Evropy. Máme společný úkol o Evropu pečovat. Právě toto nám dá příležitost ukázat eh, co můžeme udělat, co dokážeme, aby naše rodiče, ale také naše děti eh, na nás byli hrdí pro zářnou budoucnost. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a slovo má nyní pan González Pons. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedající Vítejte, vítám vás ve jménu Evropské strany lidové, pane Timmermansi. Za prvé bych vám chtěla říci, že sdílíme hodnoty, které jste tady právě popsal. Evropské státy také sdílejí ten závazek hájit základní svobody, které považujeme za skutečně základní. Lidská důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, které spolu tvoří základní jádro, kterého se nemůžeme v Evropě zříct tak, jak se to odrazilo i ve vašem úvodním slovu. Evropa musí hájit tato základní práva i tváří v tvář terorismu a organizovanému zločinu. A musíme mobilizovat všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom hájili v rámci právního státu prostor svobody a spravedlnosti, eh, který chceme, aby stále existoval v Evropě. V současné době v Sýrii a v Iráku jsou desítky, stovky Evropanů, kteří sami eh, pomáhají terorismu a mohou se vrátit do Evropy, aby chtěli zabít doma. Čili já se ptám, jaké návrhy chcete rozvinout vy, až budete členem komisy, abyste ochraňoval adekvátním způsobem evropské občany proti násilí a terorismu. Odpověď má pan Timmermans. Uh, děkuji vám za dotaz. Uh, toto patří k těm nejobtížnějším problémům, kterým národy Evropská unie dnes čelí. Je neuvěřitelné, že někteří z našich eh, mladých lidí, nejbystřejších mladých lidí, eh, se snaží, se snaží odcházet do eh, zemí, které vyznávají úplně jiné hodnoty a pak se vracejí zpátky a ohrožují naši společnost. Je to nová forma terorismu a my jako národy budeme muset úže spolupracovat, abychom na to dokázali reagovat. Je to jasné a zde přítomné nebezpečí pro bezpečnost všech Evropanů. Je to jasnou prioritou pro naše členské země. Ale co se týče nejen členských zemí, ale také Unie, boj proti terorismu nemůže vést eh, k porušování eh, lidských práv, která musíme respektovat a nesmíme ani redukovat rozsah základních práv, které náleží našim občanům. Kdybychom zde přistoupili na kompromisy, znamenalo by to, eh, že jsme již ustoupili od toho, co se snažíme chránit proti terorismu je třeba zajistit, aby každá evropská instituce a členská země se držela principů v naší chartě a ve smlouvách o Evropské unii. Pan Pitela, prosím. Grazie Presidente, eh, vorrei esprimere innanzitutto a nome del gruppo. Děkuji. Já bych tedy především Eh, jménem eh, socialistů a demokratů, které zde nyní reprezentuji, eh, vám vyslovit dík který za skvělý úvod, který jste nám zde právě přednesl. Vaše poslední slova také ukazuje, že mezi evropskými občany je rozdělení a evropský projekt je ohrožen a základem jeho obrany je silné angažmá evropských občanů. My bychom měli tu pyramidu postavit zase zpátky na základnu, to znamená větší zapojení eh, lidí. A také v Lisabonské smlouvě eh, existují eh, ustanovení, která posilují práva občana, ať už je to právo na život, na čistou vodu, na životní prostředí. Jak si představujete, že eh, v nové komisi eh, budete tuto, tuto eh, mezeru přemostovat? Ano, já jsem byl také pro, když se jednalo o Lisabonské smlouvě, aby bylo možné zavést občanskou iniciativu. Vím, že eh, zatím eh, Evropská komise eh, na první pokusy reaguje takovým příliš právnickým způsobem. Ovšem to je chyba, poněvadž takováto občanská iniciativa byla zavedena z důvodu politických, nikoli právních. Proto si myslím, že vůči evropským iniciativám je třeba se stavět političtěji. Prostě je třeba je rozeznat a uznat za politické iniciativy. Ve smlouvě, eh, ano, víme, co se tam píše a ta smlouva je závazná, ale současně máme možnost vést politickou diskusi o nadhozené otázky, nadhozených otázkách, jestliže eh, jde o iniciativu, eh, tak eh, Evropský parlament a komise, proč by neměli se mm, zapojit do debaty s občany. A mm, mohou to být lidé přímo v členských zemích, kteří by si také přáli přímý kontakt s evropskými institucemi. Pan Van Dalen. My vidíme, že eh, vzrůstá kritický eh, postoj vůči Evropě. To je vidět třeba na evropských volbách, v níž účast eh, konzistentně klesá. My nejsme příliš populární mezi evropskými občany a přesto se Eh, dozvídáme, eh, že se tady snažíme vnucovat občanům eh, spoustu různých pravidel a zákonů. Já jsem slyšel, jak jste řekl, že by bylo dobré odborávat byrokracii a zvyšovat efektivnost fungování institucí. Když se podíváme třeba na státní zakázky, veřejné zakázky a, a Prahy pro účastní tak dobře, to všechno známe, ale já bych chtěl slyšet něco konkrétnějšího, eh, jak tedy eh, byste si chtěl počínat. Děkuji vám, pane Vandálené, za vaši otázku. Eh, kdybyste byl touto dobou loni se mnou na Majdanu, byl byste viděl, jak Evropa inspiruje lidi je to taková pochodeň v tmavém světě. E, současně s tím e, máte pravdu, že e, Evropa lidi popuzuje, pokud se týče regulací a zavádění pravidel a tak dále. My s tím musíme něco udělat a musíme to udělat v spolupráci. A já bych si skutečně přál, aby Evropský parlament eh, vykonal něco pro eh, ty eh, takzvané posudky dopadů, ale nejenom parlament samozřejmě. Já jsem přesvědčen, že ty malé firmy, <clears throat> samostatní podnikatele, když se jich zeptáte, co je pro ně Evropa, oni vám většinou řeknou, že je to ta byrokracie. No pokud bychom se mohli jim alespoň trochu ulevit, tak to by bylo byla velká věc. Třeba eh, podle jedné analýzy eh, v eh, potravinářství jsme tedy zjistili, že i drobná úleva od byrokracie eh, může mít velký efekt. Prostě firmy budou zaměstnávat více lidí a to v Evropě pomůže. Děkuji. A eh, dobrý den, pane Timance. ALDE eh, vítá nové uspořádání Evropské komise tady s kabinetem místopředsedů, ale Eh, někteří eh, říkají v členských zemích, že eh, se příliš nevyznají a nesou srozumění s touto dvouvrstvou strukturou komise. Co chcete udělat vy, jak to chcete udělat vy, jakožto první místo předseda komise? Dále další otázka. My si myslíme, že vzhledem k tomu, jak narůstá fanatismus ve světě, měli bychom eh, více dělat pro naše základní práva. A to jste sice řekl, že to tak chcete, ale znamená to, ale ještě tam máte takovou poznámku, jako že přitom budete respektovat kulturní rozmanitosti a tak dále. Eh, znamená to, že třeba eh, chcete eh, jménem národních tradic ustupovat od principů základních práv. Pane Zemmansi? ano, já mám velice rád takovéto otázky. Já začnu od té druhé, poněvadž to je základní věc. Já se budu snažit spolupracovat v Evropě s kýmkoliv, kdo je pro posilování základních práv. Chci vytvořit eh, síť institucí, která, které se budou navzájem posilovat eh, s Radou Evropy, s agenturou eh, pro základní práva, s Benátskou komisí, s aktivisty, nevládními organizacemi a tak dále. A zde nejsem připraven přistupovat na kompromisy. Eh, prostě žádná kultura eh, nemůže zdůvodnit eh, porušování lidských práv. Každá evropská společnost se přihlásila k chartě naší základních práv. Čili já tady mohu maximálně dělat to, že budu volat z odpovědnosti všechny členské státy a všechny občany. Zde já to také chci dělat. A pokud se týče organizace komise, nemějte obavy, my zajistíme to, aby komise se soustředovala na priority tak, jak je navrhl eh, předseda Juncker a eh, jak byly projednány také zde. Chceme zajistit, abychom se skutečně zabývali těmi prioritami a samozřejmě budeme přitom vycházet ze smluv. A ta smlouva dává předsedovi komise také právo stanovit si organizační strukturu komise. On to tak udělal a udělal to proto, aby to lépe odpovídalo jeho eh, prioritám. Paní. Nyní Gábe Cimr. Já jsem pochopila, pane cimrmane že nechcete být Eh, jenom nějakým poskokem, ale možná, že kdybyste si vzal spíše levou ruku pana Junkera, mohlo by se vám podařit to, eh, co žádáte od členských států, aby tady nemohlo docházet k žádnému porušování lidských práv, abyste to použil na komisi také, protože politika trojky a jiné politiky komise vedly k porušení lidských práv a k porušení základní listiny lidských práv. Jak chcete zabránit tomu a co učiníte proto, aby v rámci rámci eh, studií dopadu těch právních aktů a činnosti politiků právě takováto porušení lidských práv se do budoucna nekonala. A za druhé bych velice ráda věděla, jakým způsobem chcete pěstovat dialog s národními parlamenty a přispět prostřednictvím tohoto dialogu k tomu, aby stoupala ochota členských států k investičním programům, aby dali k dispozici dostatek peněz pro tyto investiční programy. Děkuji mnohokrát budeme hájit tato základní práva v členských státech i v institucích Evropské unie. Možná jste také slyšela eh, ve zprávě pana předsedy komise Junckera, eh, že v této zprávě slíbil, že sociální komponenta bude také lépe zohledněna v našem programu. Pro nás je nesmírně důležité, abychom zabezpečili, že nové sociální důsledky budou brány v potaz při uplatňování nových opatření. To pan Juncker již zakotvil ve své zprávě a rozhodně to komise bude tak dělat. Co se týče dialogu s národními parlamenty, domnívám se, že se musíme postarat o to, abychom zmobilizovali peníze tam, kde se mohou najít, aby mohly být investovány do evropské ekonomiky, aby bylo více pracovních příležitostí, aby bylo více naděje pro evropské obyvatelstvo, které skutečně touto krizí velice trpělo. A domnívám se, že tak, jak to naznačil také pan Juncker, Eh, že to můžeme udělat prostřednictvím evropského rozpočtu, rozpočtu jednotlivých členských států za pomoci Evropské investiční banky. To jsou záležitosti, které budeme dělat a myslím si, že se nám to podaří, eh, protože eh, takovéto hospodářství, tak jak na to poukázal včera kolega Dombrovský, skutečně potřebuje teď investice a to se nám jistě podaří, o tom jsem pevně přesvědčen. Pan Lambert, děkuji vám dám vám příležitost, abyste pohovořil taky francouzsky. A začnu eh, citováním eh, v, eh, ve světě, kde exploduje nerovnost, je třeba zrušit deregulaci. A vy sem přicházíte s pověcí, která mě tak trochu uh, ruší. Já se chci zeptat na dvě záležitosti. Za prvé jste se jasně vyjádřil proti ide fiskální, čili daňové harmonizace v Evropě e, protože tady máme 28 fiskálních režimů pro podniky e, a e, suverenitu přitom mě mají spíše nadnárodní podniky než jednotlivé demokracie. Co chcete dělat v tomto ohledu? Za druhé, co si myslíte o mechanismu kontroly evropské, evropského mechanismu stability? Protože Domníváte se, že tady bude disponibilita členských států účastnice eh, tohoto nástroje? Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. trváte-li na tom předseda i já, můžeme samozřejmě hovořit také dialektem z našeho regionu. Ale co se týče harmonizace fiskální, já se mohu držet jenom toho, co je ve smlouvě. Komise může předkládat jenom takové návrhy, které se zakládají na tom, co je zakotveno ve smlouvách. Navrhujete-li vy změnu smluv, Inu dobrá, ale to je pro jiný okamžik. Komise eh, bude předkládat návrhy na základě současné smlouvy a z tohoto důvodu já tady nevidím žádnou kompetenci Evropské unie, aby se angažovala v této oblasti, kterou jste zmínil. Co se týče přístupu k soudu, myslím si, že moje kolegyně Jourová byla velice jasná v tomto tématu, eh, jakož i jiný komisař, které, kandidát, promiňte, na komisaře, kterému jste také položil tuto otázku. E, není možné pochybovat o tom, že by se snad limitovala, omezovala práva občanů e, před evropskými soudy v případě konfliktu. Čili já rozhodně tady nevidím nějakou možnost aby dohoda, o které budeme jednat, nějakým způsobem limitovala přístup k soudu tak, jak vypadá dnes, to znamená během vyjednávání, které se budou konat i s jinými státy, včetně USA, to bude naprosto přes na zásada, které se budeme držet. Pan Borelli? Grazie, presidente. Grejo komisario. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pan pane komisaři. Vaším úkolem je zaměřovat se na lepší regulaci a koordinaci záležitostí v oblasti spravedlnosti a vnitra. Nicméně my si děláme velkou starost tím, že často finanční prostředky končí v pokladnách těch, kteří se účastní na mezinárodním zločinu, organizovaném zločinu co eh, uděláte v těchto všech oblastech, abyste zajistili, aby finanční prostředky z Bruselu neskončily eh, u společností, které jsou v nekalých rukou těch, kteří jsou v organizovaném zločinu. Děkuji, pan Timnac. Toto je odpovědnost evropských institucí, protože my rozhodujeme na evropské úrovni a tato rozhodnutí mají své dopady v členských státech. Avšak současně, pokud hovoříme o finančních prostředcích, o nichž se zmiňoval pan Borelli, velkou odpovědnost nesou také členské státy. A někdy také odpovědnost nesou orgány na úrovni místních samozpráv, místních zpráv. Myslím si, že bychom měli být mnohem opatrnější v práci a přesnější v práci s členskými státy, abychom dokázali zajistit, aby ty finanční prostředky byly použity v souladu s cílem, na něž byly vynaloženy. Právě tuto část velmi často ponecháváme v rukou členských států. Členský stát pak nese určitou odpovědnost, ale určitou odpovědnost nesou také evropské instituce a ti všichni se společně zodpovídají evropským občanům, daňovým poplatníkům. Samozřejmě čeká nás také velká práce, spolupráce například s účetním dvorem, tak abychom do budoucna lépe věděli, eh, kam směřují finanční prostředky paní Hübner. Vážený pane designovaný komisaři, zmínil jste, že předložíte meziinstitucionální návrh dohody k lepší regulaci v příštím roce. Možná si vzpomenete, že v roce 2003 bylo rozhodnuto spolu s Evropským parlamentem, že by se měla díky meziinstitucionální dohodě také o lepším zákonodárství zlepšit spolupráce. Máme také článek 17, kde je ustanovení o legislativním programování a máme také meziinstitucionální dohodu, které zatím Evropská komise nevyužívala. Předpokládám, že občané od nás očekávají větší efektivitu spolupráce. A pokud máme společné legislativní programování zakotvené v meziinstitucionální dohodě, budeme se již méně dohadovat o formě spolupráce a budeme se zaměřovat na podstatu je vaším záměrem připravit zcela novou meziinstitucionální dohodu, do níž bude zařazeno také programování eh, této spolupráce, anebo budete stavět na původní dohodě z roku 2003, eh, kde legislativní programování bude doplněno. Jak eh, se na to dívá rada a očekávám odpověď v polštině. Dziękuję bardzo. Děkuji, ale to je všechno. Bohužel. Musím vám přiznat, Stydím se, že nehovořím polsky a vzhledem k tomu, že jsem synem člověka, který byl osvobozen polskými vojáky, je škoda, že opravdu polsky nehovořím, ale pokusím se zodpovědět vaši otázku přesně. Uh, Mým záměrem je využít myšlenek k lepší regulaci a dokonalejšímu zákonodárství tak, abych zahájil své iniciativy dialogem s Evropským parlamentem, protože parlament již tyto iniciativy zahájil již vlastním hodnocením dopadu e, a na základě toho vzniká lepší systém. Samozřejmě budeme muset hodně přesvědčovat radu, e, aby se rada e, vydala stejným směrem. Myslím si, že to má zásadní význam, protože v této chvíli si velmi dobře vedeme v kontrole a přípravě legislativě na počátku, ale jakmile se ty právní předpisy vydají tím zvláštním postupem, skoro nikde jinde nemají dvojí čtení, spoluzákonodárce, e, účast exekutivy, e, která pak v Bruselu se stává zákonodárnou mocí a podobně. To jsou různé prvky, které však se projeví také na úrovni jednotlivých států a to musíme mít na paměti. Jsou však pochybnosti o tom, jak postupujeme, jak se hodnotíme dopady jak zajišťujeme participaci parlamentu. A já bych chtěl být partnerem parlamentu ve vytváření lepšího systému, i když to bude znamenat naprostou změnu systému stávajícího, navrhnu takovou změnu, pokud to bude nutné. Chceme zavést konkrétní změny na základě dialogu s parlamentem a budeme stavět na systému stávajícím. Já bych rád na úvod nejprve zjistil, eh, jaká jsou přání parlamentu a teprve pak můžeme přesvědčit radu, aby se přidala. Děkuji mnohokrát a není velká změna. Paní Bresa, děkuji mnohokrát. Pane budoucí místo předsedo komise, když se podívám na vaše portfolio a na vaši angažovanost za lepší legislativu, mohu se zeptat, jak chcete zaručit, že zásadní diskuse o budoucnosti Evropy nebude nějakým způsobem upozaděna. A taky se chci zeptat na to, jak vypadá stanovisko k současnému potenciálu evropských smluv a eventuálně zda bude existovat snaha o revizi smluv. Je to přiměřené a budete hájit plnou integraci, stabilitu hospodářského růstu a paktu a dal byste to do první nebo druhé fáze spíše? Děkuji. to je hodně otázek. Myslím si, že má, my jsme ještě nevyčerpali zcela potenciál eh, Lisabonské smlouvy a dalších smluv. Tady máme ještě celou řadu věcí, které můžeme použít, abychom dosáhli cíle, kterého jsme si stanovili. Zjistíme-li, že se nepohneme z místa, pak budeme muset zahájit diskuze o eventuální zeměněně smluv. Já bych to ale nerád eh, nějak zbytečně urychloval překotně, eh, protože si vzpomínám, jaké potíže existovaly eh, v své době, když se smlouvy měnily. Ale potřebovali jsme mnoho eh, přesvědčovací síly, abychom tedy uspěli u našich občanů. Udělal jsem si tím svou vlastní zkušenost v mé vlastní zemi, když se vyjednávalo o smlouvě a hodně to bolelo. Eh, musíme se snažit nejprve plně vyčerpat potenciál stávajících smluv, který ještě plně vyčerpá není, jak již jsem řekl. Co se týče integrace fiskálního paktu, ani nevím, jak se to říká italsky, Tady se domnívám, že by nebylo těžké to spolu zabudovat do systému evropských smluv. Myslím si, že to neznamená zm- nutnost změny smluv. Děkuji. Mission statement and your written answers you... Vaš, ve svém prohlášení a písemných odpovědí jste zmínil, že každý návrh komise bude v souladu se zásadou, zásadou subsidiarity a uměrnosti, stejně jako s chartou základních práv. Můžete také zajistit, aby každý váš návrh byl v souladu se zdravým selským rozumem, protože jedině to je nezbytné k tomu, abyste nabídli skutečně fungující řešení složitým polarizačním problému, jako například oblast bezpečnosti a spravedlnosti spravedlnosti. E, jaké iniciativy zavedete, abyste e, obnovili rovnováhu a důvěru občanům, e, aby občané měli nejenom právo na údaje, ale také bezpečnost, aby Evropa zajišťovala svobodu pohybu, ale bojovala také pro jejímu zneužívání, aby zajistila spravedlnost a respektování vnitrostátních právních systémů a nemusíte si dělat starosti s yorkshireským dialektem v odpovědi. I, I, I won't, I, you. Eh, to vás ujišťuje, že nebudu. Eh, země, kterou vy znáte nejlépe, eh, dala vznik zdravému rozumu. A když sleduji politické debaty u vás, tak by mě zajímalo, zda jste stále v kontaktu s tímto zdravým rozumem, ale zcela jistě se k tomuto tématu ještě vrátíme. Já jsem pragmatik povahou a nechci to vnímat ideologicky, ale zmínil jste velmi zásadní téma, které bude mezi nejnáročnějšími úkoly, které bude muset tento parlament, tato komise řešit. Naše společnosti jsou eh, vystaveny obrovské hrozbě ze strany lidí, kteří, ač se u nás někdy narodili, chtějí zničit naše základní hodnoty, kterým se nelíbí to, že ženy mají rovná práva jako muži, nemají eh, ani rádi to, že eh, menšinové komunity LGBT a další mají také rovná práva. Dokonce se jim nelíbí ani právní stát. Proto musíme právě proti těm to vnějším hrozbám naši společnost chránit, ale zároveň přitom nechceme ohrozit ani vlastní základní práva ale vnímal bych jako naivní, kdybychom věřili tomu, že bezpečnost zajistíme jenom tím, že se budeme zaměřovat na základní práva. E, nemůžeme totiž současně zajišťovat základní práva a zároveň e, zajišťovat to, co občané potřebují od vlády nejvíc a to, tím je bezpečnost. Musíme vést dialog s členskými státy, jak to nejlépe zajistit s tím, že budeme na jedné straně respektovat základní práva, ale zároveň se budou občané moci cítit na ulicích, v práci, ve škole bezpečně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já vám dám opět příležitost hovořit francouzsky. Víme, že v evropské eh, uspořádání je důležité vždycky vycházet ze, z, z důkazů. Vím, že Maďarsko se e, potýkalo s bojem za svobodu několikrát a zároveň víme, že tam došlo k uzavření e, vysílací stanice RTL Klub s tím, e, že byly vedeny útoky proti čtyřem nevládním organizacím s tím, že také ze strany Norska, protože to je stát mimo EU a vzhledem k tomu, jakým způsobem se zdaňují evropské společnosti, které nejsou v Maďarsku, a e, bychom se měli na toto podívat. A zároveň justice se stala naprosto spolitizovanou, jakým způsobem je možné ji zneutralizovat na základě e, ústavní dohody. Zajímalo by mě, jak byste přist přistupoval k případu Maďarsko, kde dokází k systematickým útokům na základní práva. Jakým způsobem chcete jednat na základě článku 7? Děkuji. Děkuji za otázku. Je to otázka, která byla velmi nedávno eh, nastolena v souvislosti s Maďarskem a to neskrýváme. A také víme, že kroky komise by mohly také v dialogu s Maďarskem pomoci tyto problémy vyřešit. Mohu vás ujistit, že všechny ostatní členské státy eh, také i já vnímám eh, nutnost se zapojit, hledat řešení pokoušet se o řešení konkrétního problému eh, formou konkrétního řešení a formou dialogu se všemi zainteresovanými subjekty a samozřejmě využít všech prostředků, které má komise k dispozici k tomu, abychom zajistili úplnou aplikaci a úplné dodržování smlouvy, E, k níž se všechny členské státy zavázaly. Komise e, využije všech dostupných nástrojů a prostředků, aby zajistila dodržování povinností, které vycházejí ze smlouvy a dalších dokumentů e, v souvislosti se základními právy občanů a podobně, k nímž se státy zavázaly. Ehm, důležité je celá komplexně a úplně aplikovat tyto předpisy a toto musí platit v členských státech v úplnosti. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Pane předsedo a pane designovaný komisaře, eh, Charta základních práv, respektive řečnu takto, trojka eh, vnutila eh, Řecku eh, úsporná opatření, která jsou zcela jasně v rozporu se základními právy a s chartou základních práv. A přesto trojka se chystá uvalit na nás ještě další a další strádání. Eh, nicméně mně bylo řečeno, že eh, základní práva eh, se nevztahují na na tedy úsporná opatření. A mě by zajímalo, vy jako komisař, myslíte si, že je to pravda a že jako komisař budete se snažit přinutit Řecko, aby fungovalo tak, jak mu to tak především dovolte, abych řekl toto. Když se podíváte na eh, dnešní situaci, je to skoro eh, zázrak, jak se Řecku povedlo překonat ty nejhorší potíže krize. A zdá se, že eh, to, co bylo dohodnuto mezi Řeckem a Trojkou, mělo pozitivní vliv na stav řeckého hospodářství. Já nepopírám, že to mnoho řeků stálo obrovské strádání, že mnozí přišli o zaměstnání, eh, o majetky, že mnozí nadále trpí. Eh, nicméně byl to plán, eh, který byl dohodnut také s v souladu s řeckou vládou, ve spolupráci s řeckou vládou. A já se domnívám, jak řekl i pan předseda Juncker, eh, do budoucna bude nutné důkladně prověřit a analyzovat sociální dopady na eh, strukturálních programů. To je zásadní. Já bych v žádném případě ovšem neříkal, že Trojka nebo Řecko porušovala základní práva tím, že souhlasilo s reformním balíčkem pro Řecko. A k tomu musím dodat ještě jednu věc. Charta to je věc, ke které se přihlásily všechny členské země, čili ta platí ve všech členských zemích a platí pro všechny občany. Eh, pan Tedy Cabras. Pane Trumanci, zaznělo to tady už dříve. Evropa by měla být založena zejména na ochraně základních práv, ale víme, že mnoha se zanedbávají a zapomínají. My máme jedno velmi základní právo, právo na nediskriminaci a včetně eh, používání vlastního mateřského jazyka. Dá se říci, že eh, vícejazyčnost je v Evropě eh, jedním z nejzásnějších pokladů. Eh, já musím říci, že minulý týden jsem ukončil svoji činnost v Pen International, kde jsme skládali manifest o lingvistických právech přeložený do 70 jazyků. Víte, že lingvistická práva jsou velice důležitá a ptám se, jak chcete chránit základní práva nejenom občanů třetích zemí, ale také uvnitř Evropské unie. Jste rozhodnut jmenovat a ukazovat jmenovitě na členské země, které eh, tím, eh, které to porušují. Ano, děkuji. Otázka, otázka byla porozuměna. Podobně jako vy, eh, já také mám rád mnoho jazyků a myslím, že jazyčnost je něco, eh, čeho si velmi vážím a já jsem měl to štěstí, že jsem eh, v mladém věku žil v několika evropských zemích a měl jsem příležitost naučit se hovořit několika jazyky. Čili je to skutečně bohatství a bylo by skutečně Eh, bylo by smatné, kdybychom za 20 nebo 30 eh, všichni hovořili pouze špatnou angličtinou. Takže važme si svých jazyků a když se budeme učit, učme se dobrou angličtinu a eh, veďme k tomu také své děti. Já vím, že s jazyky menšin máme problémy v celé Evropě v rámci EU i mimo ně. A já chci využívat nástroje, které už zde máme, abychom se zaměřili na problémy jazykových menšin a e, zjistili a zajistili jejich respekt. Hovořím o Radě Evropy, o Komise pro lidská práva Rady Evropy a e, hovořím o Vysokém komisaři pro menšiny OECD potom myslím, že ve Flensburgu je Institut pro práva menšin a tak dále. Všechna, všechny ty instituce, která máme, ona eh, existuje dokonce i eh, charta pro eh, minoritní jazyky, já nevím, jak se přesně jmenuje. Já, já určitě se velice rád na ty věci zaměřím, poněvadž vím, jak úzce souvisí používání jazyka s institutou. Děkuji vám. A nyní pan Helmer. Pane Tomáci, mě by zajímalo, jestli jste si uvědomila, eh, jak eh, Velká Británie byla rozčílená eh, nad Evropskou chartou pro lidská práva. My tady máme teroristy a kriminálníky, které nemůžeme deportovat, poněvadž se odkazují na rodinná práva. Máme zde jednoho jamanského jamajského eh, krimi, eh, kriminálníka, eh, který se na britském území drží posledním dalších dětí. Já myslím, že toto vrhá špatný stín, špatné světlo na základní práva. Mě by zajímalo, jakým způsobem budete chtít řešit tyto problémy a zajistit to, aby ti, kteří ohrožují naši společnost, mohli být eh, od, eh, odesláni zpět do svých eh, zemí, ze kterých pochází. Když se podíváte na inspirace na člověka, který de facto stál za vznikem Rady Evropy a Evropské konvence, já myslím, že mu hodně vděčíme a hovořím o Winstonu Churchillovi to je člověk, který eh, inspiroval myšlenku, že ta práva eh, mají stát nad členskými zeměmi a mají platit pro všechny občany ve všech členských zemích. Toto je úžasný nástroj. My víme, že to má i své nevýhody a musíme se o nich bavit. Myslím, že eh, je v pořádku, jestliže britská vláda a další vlády říkají, tady vidíme nevýhody a chceme eh, to řešit. Ano, ano, ale eh, také chci říct zcela jasně, a abyste řekli, eh, postupuj, tedy postupujte opatrně. Jestliže chcete, aby privilegované postavení soudu pro lidská práva bylo sníženo, <coughs> jaké dopady by to mělo na lidi v zemích, eh, kde se lidská práva tolik nedodržují. Pak by tyto země mohly říci, no jo, ale to jsou práva, která proč by se měly týkat našich občanů. Proto je naší zodpovědností, abychom tvrdili, že se tato práva vztahují na všechny v Evropské unii i mimo ní, tak aby každý měl možnost eh, více za svá lidská práva, práva, eh, která se vymáhají na státech někde, například v Rusku, velmi těžko. <clears throat> Takže prosím, opatrně, ano, diskutujme o tomto problému, je legitimní o něm hovořit, o nedostacích systému, ale pozor, abychom ho nepoškodili. Herr de Graaf. Pan de Graaf. Eh, pane Tilmansi, eh, v dopise eh, holandskému parlamentu ze 14. září jste psal, že islámský stát nemá nic společného s islámem. Nicméně <clears throat> současně s tím holandské tajné služby zjistili, že existují občané eh, holandští, kteří se připojí k islámskému státu na základě výzev opírajících se o islám. Takže jak si, eh, kdo to je, když to nemá nic společného s, islámem, co jsou to? Jsou to hinduisté, jsou to křesťané, nebo eh, jsou naše tajné služby prostě úplně vedle, úplně se míli? nemyslíte si, že e, toto je nebezpečí pro holandskou bezpečnost? Co chcete udělat proti těmto tokům migrantů? Děkuji vám za tuto otázku. V současné době e, probíhá obrovská hrozná bitva e, v okolí města Kobane, poblíž syrsko-turecké hranice žoldáci, žoldáci eh, jsou tam, eh, tam, tam bojují a projevá se, eh, projevá se krev lidí Kurdů, také kuslimských, kurdských muslimů. Ano, a jsou to lidé, kteří se hlásí k islámu ale já nechci tedy eh, jejich vinu rozšiřovat na spoustu dalších lidí. Já jsem také katolik a nechci být činěn zodpovědným za španělskou inkvizici. Eh, jestliže tedy eh, máme různé extremistické a obskurní organizace, jako je IS, jediný způsob, jak se s tím vyrovnat, je vycházet z našich hodnot, které se opírají o Eh, římské křesťanské eh, kořeny a apelovat na ty eh, hodnoty, které nás spojují s muslimskou komunitou. Já jsem rozhodně proti tomu, aby se tady používali používala terminologie náboženských válek my v Evropě chceme respektovat eh, rozmanitost a náboženskou svobodu a také eh, svobody a práva, za která mnozí bojovali. Svoboda. Pan Svoboda. uh, eh, Mr. Děkuji vám, pane Timimranci. Já mám dvě otázky pro vás. První se týká již zmíněné meziinstitucionální dohody o lepším zákonodárství. Jste připraven zahájit vyjednávání již letos a nikoli v příští rok, jak jste zmínil ve své písemné odpovědi, aby meziinstitucionální dohoda lépe odpovídala prostředí vytvořené Lisabonskou smlouvou. My to vnímáme jako neodkladnou záležitost. A další otázka, pokud jde o aktiv přenesené provomoci a Eh, prováděcí akty eh, říkáte, že toto nevede k obavám parlamentu, ale když neexistují společná kritéria, jak bude komise uplatňovat společná kritéria při přípravě legislativních návrhů? A dále, jaké konkrétní kroky, kromě toho, že tuto záležitost nadnesete Radě pro všeobecné záležitosti, chcete zajistit eh, pokrok ve složkách sjednocení, zblížení? odpověď. K první otázce. Ptal jste se, zda budu ochoten zahájit diskuse o meziinstitucionální dohodě věnované lepšímu zákonodárství spíše dříve než později. Jediný důvod, proč jsem zmínil příští rok, tkví v tom, že předseda Juncker řekl, že musíme nejprve provést inventuru existujících právních předpisů a to je moje priorita číslo jedna, ale pokud bude eh, parlament eh, chtít, eh, budu ochoten se tomu věnovat dříve, sdílím váš pocit naléhavosti a pokud si parlament přeje zahájit rozhovory spíše dříve než později, ano, jsem vám k dispozici aktům v přenesené pravomoci a prováděcím aktům. Já vidím jo Leinena. Když jsme navrhovali Lisabonskou smlouvu, měli jsme pocit, že toto v článku 291 je velmi logické. Na papíře to i nadále logicky vypadá. Nicméně rozumím tomu, že z pohledu parlamentu volba jedné či druhé cesty má své implikace a ovlivňuje také úlohu parlamentu samotného. Tomu rozumím. Jediná cesta, jak může komise takto fungovat a na druhou stranu, pokud vy tedy zvolíte určitý postup, můžete mít problém s radou, protože rada má jiný názor. To je logický konflikt zájmů mezi dvěma institucemi a komise je uprostřed. Jediná cesta, jak s tím komise může naložit, je postupovat velmi racionálně a objektivně kritériích, která uplatňujeme. E, soudní dvor nám tedy moc nepomohl, řekl nám, vyřešte si to, e, a to ve vší vážnosti vůči nim, e, ale to je jediná indicie, kterou nám dal. Ale musíme si to sami uspořádat, samozřejmě. Chtěli bychom mít objektivní kritéria, podle nichž bychom rozhodli, zda jde o akt prováděcí nebo akt přenesené pravomoci. Paní Silva Pereira. Obrigado. Ehm, Děkuji vám. Pane předsedo, vážený pane demis, designovaný komisaři, mám tuto otázku. Jaké jsou institucionální dopady hospodářské zprávy při utváření hospodářská měnové unie jste sám ve své odpovědi písemné velmi jasně sdělil, že není potřeba paralelních institucí pro eurozónu a měli bychom se vyhnout šíření institucí. Znamená to, že se domníváte, že myšlenka vytvoření parlamentu pro eurozónu nepodpoříte? Pan Timmermans, prosím. Ano, přesně to si myslím. A není k tomu co dodat. Stačí to takto na pár vteřin? Moje odpověď? Přesně to si myslím. Uřadčovský. Děkuji, paní předsedající. Ano, prosím, pan Žačovský. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázka. Hovoříte o kvalitní legislativě. Můžete uvést příklady předpisů, eh, které by měly vymizet, eh, protože škodí eh, rozvoji hospodářství a podnikání v Evropě. A druhá otázka, to se týká Evropské občanské iniciativy. K největším iniciativám patří eh, iniciativa organizace One of Us. Shromáždila 2 miliony podpisů, eh, týkalo se to práva na žití, ale Evropská komise to odmítla. Eh, vy jste řekl, že komise by se k tomu neměla stavět právnicky a měla by si cenit každé, každé iniciativy. Znamená to, že vy budete příznivěji nakloněni těmto iniciativám? K vaší první otázce. Jedna z největších ran důvěryhodnosti Evropské unie eh, byla vlastně taková drobnost. A byly eh, ale uvědomme si, Unie je unií ve velkých i malých záležitostech. A představme si, že už se nesetkáme s podobnou iniciativou jako za eh, tyto plechovky. uvědomme si, že pokud eh, připravujeme legislativu, tak každý, kdo pracuje v tomto parlamentu, každý, kdo se účastní práce expertních skupin bude mít, abych citoval pana Krghoufa, ten zdravý selský rozum, aby eh, dokázal intuitivně reagovat eh, a říct, toto je nesmyslný přístup evropských zákonodárců. A co tedy navrhuji? Můžeme jít do velmi konkrétních záležitostí. Musíme měnit kulturu Eh, z níž vznikají návrhy, které vycházejí z komise, které se pak projednávají v parlamentu. A to má samozřejmě obrovské dopady na to, jak pořádáme svoji práci, jak necháme ostatní přispívat, ale zároveň to má potenciálně také nesmírně pozitivní účinek na evropské občany. Pokud jde o iniciativu evropských občanů, komise měla naprostou pravdu formálně, právně eh, v té reakci na právo na život, kterou jste zmínili. Samozřejmě komise jednala naprosto v souladu se svými pravomocemi, ale to neznamená, že bychom nemohli vést politickou rozpravu o takovém tématu. A samozřejmě by měla komise také umožnit politickou rozpravu s těmi, kteří takovou iniciativu projednat chtějí. Děkuji. Pan Grisbeck, děkuji mnohokrát, pane designovaný místo předsedo. Vy jste sám se popsal jako pragmatika, pragmatického partnera Evropského parlamentu. Angažoval jste se v tom, eh, a um, budete se angažovat i nadále, abyste využil potenciál který máte k dispozici. Zmiňoval jste případ Maďarska z hlediska aplikace eh, platných článků smlouvy odkazující na základní práva a podobně. Vy jste nás také ujistil, už eh, te, eh, také vím, že jste působil jako minister zahraničních věcí a tehdy jste byl konkrétně pr- v radě proti sankcím proti Maďarsku. Jak to jde dohromady s vaším postojem nyní? Zároveň vždy vždycky zdůrazňujete eh, základní práva, která musí být respektována ve všech členských státech. A zajímalo by mě, jakým způsobem komise bude vytvářet společné ukazatele pro hodnocení a jakým způsobem můžete uplatnit článek 7. Tedy eh, ukazatele by měly být funkční pro všechny země, Děkuji. A měli by tedy eh, zároveň aplikovat chartu základních práv. Za prvé, myslím, že není žádný členský stát, který by někdy ve své historii neměl problém eh, se základními právy. Nikdo předtím není chráněn, nikdo se tomu úplně nevyhnul. Všichni máme nějaké zkušenosti s podobnými případy, eh, ať už v komisi nebo v radě. Eh, Evropy, ve všech agenturách, které se zabývají základními eh, právy, se najde problém v každé zemi. Cílem je každý eh, v celém světě. A pokud jde o Maďarsko, již jsem řekl vašemu kolegovi, že jsem přesvědčen, že musíme začít dialogem, usilovat o to, abychom jakožto komise konkrétně vyřešili konkrétní problém. A já už jsem viděl ve dvou případech, kdy komise uspěla eh, ve řešení takového problému v Maďarsku. Není to ale konec historie. A já jsem také již naznačil, ještě jednou to zdůrazním, že využijí všechny dostupné prostředky, pokud zjistím, že nějaký členský stát není ochoten změnit své postoje nebo své právní předpisy, které nejsou v souladu s evropskými normami. A e, pokud jde o ukazatele pro všechny členské státy, já myslím, že začneme každoročním kolokviem, kde se zveme všechny zainteresované organizace, kterým leží Evropa na srdci, protože díky tomu můžeme se sbírat obrovské množství zkušeností, analytických pohledů a podnětů, které nemusí mít komise nebo samotný parlament vždycky při ruce. Prvním krokem tedy bude seznámit se se současným stavem dohloubky a teprve pak můžeme Eh, docházet k závěrům. Tam jsem také k dispozici, ale jako první krok je nezbytná analýza nástrojů, které potřebujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Timmermanse, eh, když se vás zeptala moje kolegyně paní Cima, řekl jste, že pod heslem lepší regulace míníte, že zohledníte také sociální dopady. To zní pozitivně, ale když se pak hovořilo o tématu nezaměstnanosti a chudoby, tak jste to sotva v minulosti nějakým způsobem ošetřovala, pojednávala. Proto se vás chci zeptat, můžete nás ujistit o tom, že skutečně učiníte všechno možné pro to, aby nejenom členské státy, ale i Evropská unie vstoupila k sociální chartě Rady Evropy a teď bych rád ještě se vrátil k tomu, co jsem pojednával včera o Evropského účetního dvora. Jedná se o, Evrop, o program Evropa 2020 k potírání nezaměstnanosti. Začleníte to do této lepší regulace, čili lepší legislativy? Moment, um současné době eh, čekáme na stanovisko Evropského soudního dvora eh, k úmluvě k Evropské umluvě lidských práv a až, tato bude předlo- až toto stanovisko bude předložena, co možná nejrychleji se budu snažit o to, aby Evropská unie k této konvenci, k této umluvě přistoupila. To bude můj první krok. To znamená také, že evropské instituce se budou muset řídit pravidly, která jsou zakotvené v umluvě, v Evropské umluvě lidských práv. A teď se dostám k Evropskému sociálnímu manifestu, k Evropské sociální chartě. To tady teď musím říci, že nevím, já nevím, jaký přístup zde zvolí komise a jak to bude možné eh, v souvislosti se současnými smluvními ustanoveními, která pro komisi platí. Ale velice rád vám slíbím již teď, že se na to skutečně osobně pečlivě podívám a rád analyzuje, do jaké míry Evropská unie či komise by mohla tuto Evropskou sociální chartu Rady Evropy převzít. Já teď, jak už jsem řekla, neznám dostatečné míře právní dopady a proto vám k tomu nemohu nic více říci. Co se týče sociálních cílů programu Evropa 2020, ty naprosto jednoznačně patří k součástí naší politiky politiky komise eh, pana předsedy Junckera a o tom budeme samozřejmě hovořit i s Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát a není paní Sargentini. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, se chtěla zeptat na základní práva v Maďarsku a ráda bych se vrátila k otázce paní Krisbeck. Řekl jste, že potřebujeme dialog. Ano, dialog nikdy není na škodu, ale Evropský parlament a Evropská komise již jsou několik let v dialogu s Maďarskem a eh, budoucnost Evropského parlamentu Evropský parlament v dnes právě naše kolegyně ze Zelených řekl, že bude zapotřebí trialogu komise, parlamentu a rady. Vy jste tenkrát v rámci nizozemského kabinetu řekl, že toto nebude nutné, protože situace v Maďarsku se ještě nedostala tak daleko, aby se muselo uvažovat o sankcích. A před dvěma měsíci maďarský prezident Viktor Orbán řekl, že by rád měl i liberální, čili neliberální stát a srovnal to s Čínou a Ruskem. A moje otázka zní, nedomníváte se, že tady existuje systematické ohrožení mm, protože přece musíme dodržovat rámec právního státu. Neměla by tedy Evropská komise konat, protože vy jste se přece vyslovil pro tento rámec existence právního státu, jeho dodržování. když eh, bych se musel zaobírat projevem Viktora Orbána, musel bych nad tím strávit celé dny, to tady ale nechci dělat teď. My se musíme velice bedlivě podívat na to, a to jsem se naučil od svého otce Max von Ulemana, že se musíme přesně podívat na to, jaká legislativní ustanovení, jaké zákony existují, jak se chová stát vůči svým občanům. To je třeba přeskoumat, to je třeba přeskoumat, zda to stojí v rozporu s evropskými normami a pravidly. A rozhodnete-li teď, že bych se měl stát místo předsedou komise, pakliže to tedy rozhodnete, tak bych to okamžitě zahájil. A to neplatí jenom pro Maďarsko, ale toto by se muselo přeskoumat ve všech členských státech. Ale v Maďarsku by se to mělo dělat prostřednictvím dialogu, jak už jsem řekl. Já jsem také eh, řekl, že je třeba i na radě politicky projednávat lidská práva. Tento nástroj Evropská rada nemá, ale celá řada členských států se rozhodlo tuto iniciativu nastartovat hm, zavést tedy. Ale jak jsem řekla, nejprve potřebujeme dialogu a já rozhodně nebudu váhat v okamžiku, kdy tento dialog nic nepřinese, důsledky, eh, pardon, pl své plody a výsledky, pak můžeme eh, buď aplikovat článek 7 smlouvy, anebo Eh, zažalovat za nedodržení eh, postupu. Jedna věc mě v posledních deseti letech zlobila a sice, že Evropská unie má schopnost být velice zatvrzela a říct si celou řadu, říkat celou řadu věcí o zemích, které ještě nejsou v Evropské unii a přitom být velice zdrženlivý a váhavý, když se jedná o země, které v Evropské unii jsou. Tady eh, se musí změnit postoj na základě konkrétních politických nástrojů. Děkuji mnohokrát, pan Helmer. Pane Tilmanci, eh, souhlasil byste se mnou, že evropský zatýkací eh, příkaz působí nespravedlnost. My v Británii eh, si třeba pomocí eh, habeas corpus a trial by jury eh, udržujeme základní principy práva a dnes se nám stává, že člověk může být vydán do jiné země, tam je měsíce držen za hrozných podmínek, nemůže komunikovat, není řádně obviněn a tak dále. Eh, toto bych řekl, že jsou eh, okolnosti, které nikdy nemohou eh, ob, oprávnit jakékoliv vydání. Máme tady takových příkladů mnoho. Dnes každý evropský občan má být vydán do zahraničí prostě na žádost jakési cizí radnice a e, bez možnosti odvolání nebo protestu. Jak chcete tuto nespravedlnost napravit? Děkuji vám za druhou otázku, což je vlastně e, jakoby zrcadlový obraz té předchozí. Říkáte, že Evropa, vy jste řekl, že Evropa dává občanům vaší země příliš mnoho práv, teď říkáte, že těch práv není dostatek. Já si myslím, že evropský zatýkací rozkaz je velký úspěch. Pokud chceme bojovat proti eh, kriminalitě v tom velkém evropském prostoru, pak něco takového potřebujeme. Samozřejmě, že je třeba mít přiměřené právní garance a eh, přiměřený respekt k lidským právům těch lidí, kteří jsou takto vydáni to, co jste říkal, to zní hrozně, ale já nejsem seznámen s tím případem, tak já se k tomu nemohu eh, nějak moc vyjadřovat a nemohu soudit v tomto konkrétním příkladě. Nicméně eh, já tvrdím, že vzhledem k rizikům, které zde máme, vzhledem eh, ke schopnosti organizovaného zločinu operovat po celém světě, potřebujeme v Evropě nástroj typu evropského zatýkacího rozkazu. A já ho vnímám jako jeden z velkých úspěchů v, době, v oblasti boje proti organizovanému zločinu. Pan Le Breton. Le président Juncker vous a dit... Pan předseda Juncker vás dezignoval jako svou pravou ruku, to znamená, budete superkomisařem, který bude disponovat vetem nad všemi ostatními komisaři a e, měl byste tedy také jednat v tom, když vidíte, že francouzská veřejnost se vyslovila proti Evropské unie. Jak chcete ubezpečit evropské národy e, v tom, e, že Evropská komise, ale jak byste tedy reagoval na to, že Evropskou komi, Evropské komisi předsedá někdo v jehož zemi byl daňový rád? Pane Timrmanci,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 komunikace by neměla nás pomílit. Jak chcete, abychom uvěřili, že budete prosazovat subsidiaritu, když vidíte, že Evropská unie diktuje eh, svou politiku a jak chcete respektovat základní práva eh, pro eh, LGBT, čili pro menšiny, lesbičky a geje, zatímco většina obyva, jiného obyvatelstva žije ve velice uh, Eh, chudých podmínkách. Já vám přece jenom dám odpověď, i když se domníváte, že je to vlastně zbytečné to, co budu dělat během příštích let, pakliže tedy parlament mi dá důvěru a pověří mě tím. Víte, eh, vzpomenuli si, dobře, Evropa tak, jaká byla v období mých prarodičů a mých rodičů, vzpomenuli si na členy své rodiny, Eh, kteří si netroufli vyjadřovat se, protože byli gejové, kteří se eh, si netroufli ukázat svou sexuální orientaci, kteří byli byti na eh, ulici pravicovými extremisty. A když já teď vidím, že většina zemí Evropské unie a jejich občané mají právo lidé jedné sexuální orientace se oženit či vdát, tak vidím, že tady máme lidská práva, která se stávají evropskými a která vlastně se zrodila již za francouzské revoluce a která byla zakotvena již ve francouzských zásadách lidská práva, práva tohoto eh, statečného člověka, Žána Žorese, kteři, kterého zabili fašističtí eh, zločinci, tak přeci musíme se zasazovat o toto práva, ale je to, tato práva máme i díky Francii, která usiloval o toto základní práva. Musíme na to být hrdí, pane poslanče. Herr de Lange. De Lange. Promiňte, paní De Lange. Ale ještě jsem žena, tedy pane předsedo, pakliže se nemýlím. Já budu hovořit ve své mateřštině, to je také správné. Řekl jste, že toto slyšení eh, by mělo eh, být pro všechny členy Evropského parlamentu nezávisle na jejich politické orientace a zatím vzbuzujete důvěru, ale jak chcete vzbudit důvěru občanů tak, abychom byli věrohodní jako Evropská unie a vaší úlohou bude dbát právě na to, aby Evropská komise se soustředila na zásadní úlohy, na hospodářský růst, na vytváření pracovních příležitostí. To musí Evropa dělat a ne spíše se zaobírat detailními otázkami na základě základě vašeho šarmu a jazykových znalostí eh, jste jistě hodně zavodoval tady, eh, ale když se jedná o opravdové konflikty, eh, když se domníváte, že nějaké texty nebudou v pořádku, budete moci je změnit a jaké to budou. Ale rozhodně vám přeji hodně úspěchu, jak už jsem řekla. pokusím se samozřejmě postarat o to, aby každý komisař eh, se držel té zásady better regulation, čili lepší regulace, lepší legislativy a bude-li každý komisař dbát na to, abychom tuto better regulation zvolili všichni jedně, tak to může fungovat. Nemůže Eh, to vypadá tak, budete-li ode mě očekávat, že budu vystupovat jako šerif na komisi a budu kolegy nutit, aby dělali věci, které věci dělat nechtějí. Musíme se postarat o to, abychom všichni eh, se snažili o to, že je lepší aplikovat méně pravidel, ale eh, lepším způsobem. Musíme se soustředit na to, co je pro Evropu lepší. Struktura Evropské komise je zaměřena na kolegialitu a předseda komise má právo určovat agendu komise a v reflexi se mnou a s jinými místopředsedy komise bude přeskoumávat, co se dostane na pořadne a budeme přeskoumovat, zda veškerá opatření jsou nezbytná a zda mají také správnou formu. Co se týče veta, veto nefunguje jenom, když se o, hrozí vetem. Právo veto člověk by měl sice mít, ale nikdy by s ním neměl hrozit. A já bych rád tady uvedl jeden příklad. Hm, který jistě znáte. Já tady pomýšlím na vaše minulost. Já jsem působil ve dvou koaličních vládách nejrůznější, různého zabarvení a i nizozemská vláda činí rozhodnutí na základě eh, většinového rozhodování. Měli jsme dvě koaliční vlády ale vždycky jsme jednali kolegiálně a dokážu si představovat, E, představit, že i budoucí nastávající komise bude pracovat kolegiálním způsobem tak, jak to zakotvil Juncker ve svých e, dopisí, dopisech, které adresoval kandidátům na komisaře. Pane Timmermance, vy jste řekl, že tato slyšení jsou hvězdnou hodinou evropské demokracie. E, právě tak byli špičkoví kandidáti Eh, hvězdnou hodinou eh, pro evropskou demokracii, ale bohužel tito špičkoví kandidáti nejsou špičkovými kandidáty ve všech svých státech. Eh, co uděláte pro to, abychom zabezpečili špickové kandidáty pro roce 2019? Chcete společně s námi pracovat na evropském právu, ta, na evropském zákonu, tak abychom to skutečně dobře připravili? A co se týče legislativní iniciativy, tady má monopol komise. Jak byste tedy u Eh, jak byste nakládal s legislativními akty, které navržem, navrhneme my? Vy jste řekl, že iniciativy občanů se musí eh, řešit široké diskusy, ale jak se postavíte k našim návrhům na legislativní iniciativy? Děkuji vám, pane Leinen. Eh, lze říci celou řadu věcí o špičkových kandidátech. Já už jsem s panem předsedou o tom diskutoval. Jednu věc vím velice přesně. Bez takzvaných špičn kandidátů, bez čtyř špičkových kandidátů, by tato komise se nikdy nezrodila v tomto parlamentu. Je to poprvé, co, kdy parlament s politickými stranami byl schopen spolu určovat, kdo se stane předsedou komise. A já se domnívám, že toto je demokratická inovace, ke které došlo a vy víte velice přesně, pane Lajnene, jak to tady chodí. Když se to takto stalo, nelze to vzít zpět. I když bych býval měl své pochybnosti o demokratických důsledcích špičkových kandidátů nemělo to, takový, nemělo to ten dopad, že by šlo tedy mnoho a mnoho víc Evropanů k volbám, ale způsobem, k jakém tomu došlo tady, to jistě mělo svůj, svůj velký demokratický dopad. A zda to teď povede k tomu, že bude existovat evropské volební právo. Nemyslím si, že by Evropská komise eh, mě mohla tady předložila, předložit nějak nějaký legislativní návrh. Já si myslím, že k tomu se musí vyjádřit členské státy, ale k tomu současná smlouva Mm, nedává vůbec žádné možnosti. Článek 225, vy jste se ptali, jak komise zareaguje na návrhy Evropského parlamentu v této oblasti. A vy jste, já to tedy nevím úplně přesně, ale vy jste řekl, že reakce jsou velice krátké, eh, ale mm, mohli bychom reagovat třeba určitým sdělením komise abychom dál propůjčili větší obsah této vaší iniciativy. Nevím, zda by to mohlo být nápomocné, ale možná, že ano. Děkuji vám mnohokrát. Evropský parlament, pane Leinene, má možnost předložit návrh týkající se evropského práva. Pan Timmermans právě teď konvertoval, k tomu se ještě můžeme vrátit. A není pan Skripek. I'm here. Mr. Timmermans, uh, I have... Eh, tady, pane uh, mám otázky Eh, za eh, křesťanské politické hnutí a za své občany. Evropská občanská iniciativa to je nový nástroj, který by měl umožnit účast občanů v evropském rozhodování. Ovšem eh, vidíme, že to nefunguje. Vy jste právě řekl, že komise správně jednu iniciativu zamítla. Nicméně mě by zajímalo, proč podle vás měli toto právo a jak eh, umožníte to, aby byla zahájena debata, která je tak nutná, eh, včetně tedy toho, jak to vidíte vy. Eh, povaha Evropské občanské iniciativy spočívá v tom, že je možné požádat komisi, aby předložila návrh a ta iniciativa, o které mluvíte, eh, žádala po komisi něco, co se ovšem vymyká jejímu právu iniciativy. Takže z formálních důvodů ta komise eh, jak si zareagovala správně. Já myslím, že iniciativu nemůžeme považovat za stroskotalou, když eh, komise řekne ne. Já myslím, že jestliže komise schromáždí spoustu lidí, tak eh, už je to vítězství. A je třeba říci, že i když komise řekne ne, pořád ještě je možné, aby Evropská komise, Evropská, Evropský parlament eh, měli mm, možnost vést dialog s lidmi, kterým tam záleží. Evropská občanská iniciativa, tak jak je zakotvena v Lisabonské smlouvě, jasně říká, že tato iniciativa může žádat komisi, aby předložila návrh. Ovšem to musí být v rámci eh, toho těch práv, které, která komise má. Děkuji, pane Trumanci. Pan Görens nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče externího zastupování z eurozóny, eh, pan Timans nepopřel možnost dalšího zdokonalení, ale v zásadě je důležité, aby se občané měli angažovat. Jakým způsobem budete zajišťovat spolupráci také s zónou státu mimo EU a také ve světle výsledků referenda o nezávislosti Skotska, jakým způsobem eh, byste eh, řešil případ, pokud by došlo k rozpadu jedné země, jak by to bylo se členstvím Unie. Eh, nemáte pocit, že právě právě nyní nastal čas, aby se mohlo uvažovat eh, o tom, jak eh, budeme přistupovat ke členskému státu, který se rozhodne například Unii opustit. Prostě řada těchto záležitostí je velmi aktuální. Co se týče vnějšího zastupování eurozóny, tak vás eh, ujišťují, že to bude trvat nějakou dobu vzhledem k tomu, že to je e, již velký počet států, které mají euro měnu, a pokud jde o zastupování například u Mezinárodního měnového fondu a podobně, musí také spolupracovat s dalšími státy, e, které třeba vůbec nejsou členy Unie. A e, utváření takového systému bude časově náročné. A dále si můžeme klást otázku, jak bude situace vypadat, pokud změníme celý systém, může to změnit také eh, vliv eh, eurozóny eh, na světové scéně. Já sám zastávám pragmatický přístup, ale postupně, jak eurozóna Eh, se bude rozrůstat, jak bude zahrnovat téměř všechny Evrops- státy Evropské unie. Zcela jistě tato otázka vyvstane na povrch opět. A také jsem přesvědčen o tom, že eh, Unie na to bude muset reagovat. A k vaší Eh, druhé otázce, pokud jde o právo vystoupit z Evropské unie, to je naprosto eh, zakotveno eh, ve smlouvě. Evropská unie není žádným vězením, pokud se bude nějaký stát domnívat, že je v jeho zájmu unii opustit, má plné právo tak učinit otázkou je, zda je takové eh, rozhodnutí rozumné nebo vůbec odůvodněné, ale zcela jistě mají všechny členské státy právo Unii opustit. Žádné vězení to není. Děkuji, paní Spinelli. Grazie, eh, signor Timmermans. Děkuji. Pane Timmermansi, já bych se ráda vrátila k otázkám řeckých kolegů, protože vaše odpovědi nebyly zcela úplné. Rozumím tomu, že potřebujete více času, abyste e, zvažoval přistoupení k sociální chartě Evro- Rady Evropy, ale času moc nezbývá. Sociální práva e, jsou předmětem útoku v mnoha zemích v současné chvíli. A pokud si myslíte, že dohoda s trojkou měla na Řecko pozitivní účinek, kladu si otázku, zda z hlediska základních práv není rozpor ve vašich slovech, tedy že plán trojky vycházel z komunitárních právních předpisů a slovy komisaře Katajnena s tím, že se jednalo na základě určitého memoranda. Jak toto rozsoudíte a dohodnete? Já bych měl říct asi tolik, že jméno Spinelli samotné mě eh, inspiruje. Eh, já bych na toto neměl nikdy zapomenout, na tuto spolupráci jako někdo, Spinelli jako někdo, kdo utvářel Evropu, byl jedním z otců zakladatelů. A pokud jde o aplikaci základních lidských práv, Není to až tak obtížné eh, s právními předpisy Evropské unie. Evropské instituce musí eh, při veškeré své činnosti dodržovat práva zakotvená ve smlouvě a v chartě. A nevidím žádnou dostupnou alternativu k tomuto postupu. Co se týče Řecka, jsem přesvědčen, že sociální účinky těchto opatření byly obrovské a všichni jsme viděli eh, utrpení, které ta země zažívala. Eh, Řekové přicházeli o práci a přicházeli často i o naději. Ehm, Ale myslím si, že, se, eh, že to neznamená, že bychom se neschodli. Sociální účinky těchto reform byly obrovské, zároveň však reformy byly nezbytné. Nebylo to něco, co by si e, Trojka e, a Řecko vzájemně ujednali, aby poškodili občany. Ne, tak tomu nebylo. Tyto reformy byly naprosto nezbytné, protože Řecko bylo v zoufalé hospodářské situaci. Právě proto byly reformy nezbytné a teď vidíme jejich pozitivní dopady. Monsieur Timmermans. Pane Timmermansi, Evropa vůči občanům, její důvěryhodnost je ohrožena. Jsem tady? Omlouvám se, ano, jsem tady. Kde slabost byla předána určité formě lobbingu. Představme si cel, evropské instituce jako celek. Ve svém pověřovacím dopise jste byl eh, také pověřen dohledem nad otázkou transparentnosti a případného konfliktu zájmu. V etickém kodexu komisaře se setkáváme s něčím, kde eh, je v konfliktu zájmu také zájem eh, finanční i rodinný ale přesto eh, je důležité vnímat také případný střed zájmu eh, partnera životního nebo manžela, manželky. A v etickém kodexu by měl být také prohlášení finančních zájmů, ale také finanční zájmu rodiny, eh, tedy nejenom samotného komisaře. A za druhé, chtěl byste abyste tento parlament byl také součástí celkové eh, demokracie, aby tedy skutečně komisaři dělali prohlášení svých zájmů i za celou rodinu. Odpověď. Parlament samotný analyzuje prohlášení o zájmech poslanců Evropského parlamentu, pokud se nemýlím, a myslím si, že taková analýza je velmi podobná té, kterou provádíme v komisi. Co se týče transparentnosti, ano, i já posílím transparentnost, ale pokusme se o to společně, jakožto instituce, pokusme se analyzovat praxi v komisi, pokusme se analyzovat eh, také praxi v parlamentu, v radě a uvidíme, která instituce dokáže lépe ostatním říkat, jak to dělat eh, lépe a náležitěji. Dnes vidíme, že zájmy Evropského parlamentu a komise jsou identické. A zcela jistě nejsou žádné pochybnosti z hlediska e, osobní bezúhodnosti poslanců parlamentu na straně jedné, komisařů na straně druhé. A pokud máme postupovat úplně stejně, velmi rád projednám s parlamentem náležité postupy pro dosažení tohoto cíle, ale z hlediska právního, kde je již definováno, do jaké míry mají e, prohlášení o zájmech zahrnovat také rodinné příslušníky, tady mohou být třeba určité rozdíly rozdíly, protože e, lidí, kteří se to dotýká, případně jejich rodin, samozřejmě na to už museli reagovat a musí reagovat na současný právní vztah. Já, stav. Já samozřejmě chci být partnerem parlamentu ehm, aby pravidla, která platí ve dvou institucích, vytvořila co nejúplnější transparentnost, abychom je pak použili, abychom přesvědčili také radu, která má ještě v tomto směru rezervy a velmi rád s vámi budu spolupracovat. Eli. Děkuji, pan Borelli. Tak já eh, musím položit eh, ještě jednu otázku, pane Timmermansi. Rada říká, že by tady měla dbát na práva parlamentu, ale u softlo, u, u těch měkčích forem tady takový předprs, předpis není. Ale přitom to má velký vliv na podniky občany. Jak chce komise docílit, aby v tom softlo rada postupovala v konstruktivní spolupráci s parlamentem? Musím tady udělat analýzu eh, stávající situace u všech těchto aktů, protože řada eh, z nich je technické povahy a nemají vůbec žádný politický eh, ani finanční dopad, ale je to nezbytné pro práci komise a jejich služeb. Ale tam, kde akta mají um, dopad, který jste popsal vy, dopad na podniky a občany, tady musíme zabezpečit, aby tyto předpisy byly demokraticky přeskoumány, ať již ze strany Evropského parlamentu, či ze strany národních parlamentů. Já bych rád provedl analýzu, abych rozpoznal, jaké akty, jaké předpisy mají eh, takový dopad, že předpokládají zapojení Evropského a Národního parlamentu. To přispěje k tomu, abychom měli lepší zákonodárství. Government. Nizozemská vláda eh, už prohlásila, že v 54 eh, oblastech už nebude více Evropy. Eh, Evropy. Podle vás, eh, kde by měla být eh, hranice mezi Evropou a členskými zeměmi, kde by měla být ta linie, kde by se mělo jednoduše a prostě říct, toto je to optimum, které by nikdo neměl překračovat v zájmu další existence Evropy. Já myslím, že je třeba se znovu podívat na eh, tu naši rozmanitost a možná bychom měli také více posuzovat dopady legislativy. Také třeba, eh, jaké eh, to má dopady, zejména ty malé podniky na občany a tak dále. A to bychom měli činit v podstatě už v raných fázích uvažování o legislativě. Domnívám se také, že posouzení dopadu by mělo být integrální součástí celého procesu posuzování legislativy. Protože my víme, že eh, důsledky eh, toho procesu, jak tedy eh, vypadá ten legislativní proces, víte, že jak si může komise navrhnout koně a po projednání v radě a v parlamentu z toho vznikne velbloud. Takže my musíme zajistit, abychom tedy jaksi dodali to, co dodat chceme, ne něco jiného. Proto tedy jsem zastáncem posouzení dopadu. Taky je třeba, aby součástí debaty byly další strany. Já nevím, jestli ti, kteří eh, se zde zapojí do debaty, zda vždy, vždy Eh, korektně reprezentují to, co si přejí občané eh, v českých zemích. Já si myslím, že tady v Bruselu funguje hodně zinstitucionalizovaný lobbying a proto tedy bychom měli mít povinný registr lobbystů ve všech institucích, abychom přesně věděli, kdo se za co angažuje, protože eh, to je nutné, ale myslím si, že je to také poměrně revoluční na vzhledem k současným poměrům. Pan Morales. Pane Tilmanse, eh, tak eh, my víme, že z toho, co jste zatím řekl, že budete bránit naše hodnoty a možná já bych Eh, postoupil ještě o kousek dál. Pokud se týče o ochran, ochrany eh, základních práv, jakým chcete být komisařem? My víme, že tady máme mm, eh, hrozbu IS, máme problémy porušování základní práv nejenom v Maďarsku, ale prostě nediskriminační zákony, které se netransponují, nebo dopady škrtu a tak dále. Budete tím nepopulárním komisařem, který bude se zastávat vždy eh, lidských práv, eh, jak to říkala paní Endveld, budete, budete, skute, nebo budete spíše eh, bránit třeba škrty v obtížných časech. My, Evropané, kdykoliv se dostaneme do eh, potíží, vždycky hledáme vyníka. To je součástí eh, naší povahy, aspoň tedy v Evropě. A vždycky se někdo najde eh, židé, muslimové, homosexuálové, ženy, romové, syntiové. Prostě vždycky se někdo najde. A zachovat evropskou civilizaci znamená tyto reakce omezovat a udržet si právní rámec, eh, který nepřeskočí určitou míru eh, v, té, v uplatňování těch našich eh, přirozených sklonů. My třeba víme, že se prostě nemá zabíjet, na tom se shodneme, ale jinak, kdykoliv vypukne krize, vždycky to na někoho svedeme. A myslím, že teď jde o to, abychom eh, se eh, tomu ubránili v případě krize. Ale já chci říct, že pokud eh, nebudu dnes zastávat se základních práv v Evropě, tak zítra nebudeme mít žádnou Evropu. My v posledních 30-40 letech, zejména po pádu berlínské zdi naše síla spočívá v hodnotách, které máme společné. Před 30 lety, eh, když by eh, se hovořilo o sňacích homosexuálů, eh, tak v podstatě to by byl skandál a volali by se právníci a lékaři. Dneska si nedovedu představit, že by na tom mým dětem připadalo něco divného. No a to jsou věci, které je třeba chránit zákonem. Tak, děkuji. Pane Trmanci, ze všeho, co jste dnes řekl, Myslím, že jste velice přesvědčen, podobně jako já, že eh, můžeme eh, rozvázat potenciál v Evropě, eh, pokud bychom odboudali odbourali zbytečné náklady a zbytečnou byrokracii. My jsme například v Dubnu přijali zprávu, která má mnoho doporučení o příznivějším podnikatelském prostředí. Také jsme přijali rezoluci o konzultačním procesu, kde jsme chtěli, aby si komise stanovila e, cíl snížit regulační zátěž o 30 do roku 2020. Business Europe CBI, Evropská aliance malých podniků, všichni to podporují. Takže e, byl byste vy ochoten si stanovit cíl, eh, jak snižovat regulační zátěž v Evropě? Jak už jsem řekl, eh, já tady eh, chci používat různé názory a prostě cokoliv funguje, cokoliv má potenciál přinést dobré výsledky, tak já do toho jdu. Ale jsou i komisaři, kteří to udělali přede mnou ale když eh, potom mluvíte s malými a středními podnikateli, mm, tak zatím mm, nejsou příliš nadšení dosavadními výsledky. Jean-Claude eh, Juncker mě požádal, abych si to eh, vzal na starosti a jestli budu vámi schválen, tak se na to zaměřím. Eh, protože na politické straně slyšíte, ale my jsme vykonali to, to, to. A když potom mluvíte s biznisem, tak zjistíte, že oni to vidí úplně jinak. Čili tady je třeba, aby eh, lidé cítili skutečně nějakou tu úlevu pekaři, řezníci, aby okamžitě pocítili, že opravdu se jim dýchá lépe. A ještě bych tomu dodal jednu věc myslím, že je třeba, aby členské země eh, o tom eh, hovořili poněkud upřímněji, poněvadž je velmi snadné svádět všechno, všechnu regulaci na eh, Evropskou unii, ale Vždyť eh, často se tedy eh, eh, stává, že si je vynucují členské země, té naši ty tu novou legislativu a regulaci a často se to skrývá za skupiny nebo za někoho, kdo mluví údajně za určitou skupinu a přitom tomu tak není. Paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, pane Trmanse. Myslím, že se eh, shodneme na tom, že poslední eurovolby eh, byly takovým budíčkem pro nás, že tady občané žádají a právem, abychom jim naslouchali. Já vás chci upozornit na to, že náš petiční výbor se každý rok Eh, musí zabývat peticemi tisíci, tisíců občanů, eh, kteří si stěžují, že se neplní ta či ona legislativa. A tyto petice, eh, ty jsou skutečně pokladem informací o tom, jak evropská legislativa dopadá na občany. Vy, jakožto první místo předseda, který má na starosti lepší legislativu, mi prosím odpověste, jak chcete zlepšit spolupráci mezi našimi oběma institucemi, tak aby petiční výbor byl maximálně využíván a tedy aby byly využívány petice občanů? A za druhé, pro vás osobně, co vlastně znamená lepší legislativa? Takže eh, pokud mě pozvete do svého výboru, tak já rád přijdu. Eh, pokud chcete, abych si prostudoval dopady eh, toho, co děláte, rád to učiním. Možná, že tam nebudu studovat jednotlivé příklady, ale když eh, budu mít nějaký přehled o tom, o čem jsou petice vaši, tedy našich občanů, tak to bude výborné. Eh, jestliže vnímáte nějaké obecné trendy, tak já je chci znát, poněvadž nám mohou pomoci při zlepšování legislativy. A my také eh, potom uvidíme, eh, kde vznikají problémy a také budeme znát možná i vyníka. Třeba je to Evropská komise, třeba členské země, třeba někdo jiný. Takže já si myslím, že to je skutečně možnost, jak se obohatit navzájem svými zkušenostmi. No a co to znamená mně osobně? Pro mě to znamená, že třeba takový pekař už nebude trávit třeba půl dne tím, že bude vyplňovat formuláře v podstatě stejné, ale pro tři různé instituce. A místo toho se bude moci věnovat své pekárně, zvýšit si zisk a třeba vytvořit dva, tři pracovní místa. Děkuji. Nyní pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Mansi, ještě bych se rád vrátil k legislativnímu procesu a e, všemu, co, e, na čem budeme společně pracovat, abychom zjednodušili právní systém, ale zároveň abychom e, přitom respektovali ty podstatné principy, to znamená vhodnosti a proporcionality legislativy, zejména vzhledem k malým a středním podnikům, ale třeba také vůči politice životního prostředí a sociální politiky. A také tak, abychom eh, se nedostávali za plot svých kompetencí a nezvyšovali byrokracii. Zajímal mě, jestli eh, komise například by mohla eh, vytvořit nezávislý systém, ano, nezávislý, mimo komisi stojící systém, eh, který eh, by tuto legislativu hodnotil. Pan Tilmans. Podle mé zkušenosti eh, subsidiarita může znamenat mnoho věcí a já myslím, že bychom měli začít tím, že si vyjasníme, co to vlastně je. Já věřím, že můžeme může nám jenom prospět, když budeme spolupracovat s národní parlamenty, kde ta subsidiarita a proporcionalita se kontroluje neustále. No, eh, já myslím, že by se tady měla používat ta žlutá nebo červená karta z eh, národních parlamentů bychom také mohli získat eh, mnoho zpětné vazby a myslím, že by bylo dobré, kdybychom si zanalizovali, eh, k čemu nám vlastně má sloužit subsidiarita a to by mohlo vést k lepší interinstitucionální dohodě potřebujeme eh, nezávislý, eh, nezávislé, nezávislou kontrolu subsidiarity. Eh, já nevím, já si nemyslím, že by to něčemu prospělo, ale myslím si, že by bylo lepší, kdybychom měli větší provázanost a interakci mezi tímto parlamentem a parlamenty národních států. Já jsem už šestkrát zasedal v holandském parlamentu. Eh, my jsme tehdy na počátku žádný takový systém neměli a dnes máme eh, systém kontroly subsidiarity a proporcionality, ale eh, ono se to často využívá také k boji proti návrhům, které se tomu čím onomu nelíbí. A ono, ten subsidiarita, ta by tedy měla sloužit ke kontrole toho, zda to spadá do evropských kompetencí, ale ne proto, zda se to komu eh, líbí či nelíbí. Paní Zippel? Today's commitment regarding fundamental rights. Eh, pane, eh, myslím, že je dobře Eh, že se snažíte spolupracovat s Radou Evropy a Benátskou komisí, ale možná, že byste nám to mohl rozvést do podrobna eh, v tomto. Které kroky by měly zajistit, eh, že ten příslušný mechanismus by byl efektivnější v krizových situacích, mohl lépe pracovat s různými trestními opatřeními eh, tam, kde členské země se nechovají, jak by měly, případně sankce a chcete zajistit, eh, aby tyto mechanismy byly eh, rovným způsobem uplatňovány na všechny členské země. Je jasné, že jestliže konáním nebo nekonáním komise nebo někdo z komise bude budit dojem, že se zaměřuje na některé členské země a na jiné ne, tak to prostě nemůže fungovat. To může fungovat pouze, bude-li všechno přesné, jasné, objektivní a ne proto, že prostě některá země, o některé země, zemi už se více píše, tak na to se zaměříme také. A nebo některá země je příliš důležitá, netroufneme si na ně. To by opravdu vážně podkopalo důvěryhodnost komise. Čili co se týče eh, nestrannosti a přesnosti analýzy, musíme být eh, nestranní a musíme eh, velice přesně dodržovat příslušné právní normy. Samozřejmě můžeme využívat práce jiných organizací, máme i v Evropě hodně nevládní organizace, agentura pro základní práva a tak dále. Čili eh, my ty nástroje máme a možnost eh, zahájit eh, správně řízení nebo článek 7, to všechno tady máme. My nepotřebujeme další legislativy a další postupy. My prostě hm, bychom měli spíše používat a prosazovat to, co už tady máme. A my jako Evropská unie v příštích letech skutečně eh, budeme muset sebrat odvahu a žádat od členských zemí, aby eh, plnili to, k čemu se přihlásili. Eh, jestliže někdo podepíše smlouvu, tak já budu trvat lidi plní. Děkuji, paní Koracebelt. Děkuji vám, pane Timrmanci, za odhodlání změnit kurz řada eh, Evropanů spojuje Evropskou komisi s byrokracií, ať už se mění nebo ne. Zcela jistě by však komise měla ukázat, že plní sliby a že jí lze opět věřit. Jaké máte plány, abyste zajistil, že členské státy uplatňují směrnice, eh, aby to nebyl ten takzvaný gold plating a že skutečně dělají to, co mají? Zda program REFIT bude pro vás prioritou, to je moje další otázka znamená to, že jste místo předsedou vyšší hierarchie anebo více politické zaměření komise, abyste se postavil členským státům a přinutil je k tomu, aby uplatňovali právní předpisy EU. A samozřejmě, abyste se také postavil k radě z hlediska veřejného přístupu k dokumentům, směrnice proti diskriminaci a znamená vaše vyšší postavení v komisi také znamenat, že horizontální témata jako práva dětí, genderová rovnost, transparentnost budou budou skutečně v hlavním proudu komise a budou skutečně eh, součástí její běžné kultury v běžné práci. Děkuji. Toto mi připomíná bývalého švédského kolegu, ale nebudu zmiňovat jeho jméno. Pokud máme uspět, musíme změnit způsob práce. Pověst, kterou máme v Evropské unii jako orgán byrokratický, Eh, bez výsledků. To se může změnit jenom pokud to změníme vlastní prací a já bych byl rád velmi transparentní ve způsobu, jak budeme měnit jak způsob zákonodárství, tak bych rád dosáhl dohody s parlamentem a s radou, abychom aplikovali zásadu eh, dohledu eh, nad všemi návrhy během celého procesu a já samozřejmě chci konkrétní výsledky, chci, aby malé podniky říkali, výborně, ono to funguje v praxi. Je tady menší byrokratická zátěž, přináší to výsledky, protože pokud nevznikne toto e, zcela jistě, nebudeme úspěšní. A e, k základním právům a jejich obhajobě. To je samozřejmě nedílnou součástí odpovědnosti každého komisaře. Já mám ve svém horizontálním postavení možnost hovořit s jednotlivými komisaři eh, o jejich portfoliu a eh, za mě, ro, a odpovědnosti a zcela jistě právě tato témata eh, budou velmi důležitá. Proběhly dva dny intenzivních eh, rozhovorů s komisaři a skutečně velký dojem na mě udělal jejich odhodlání uplatňovat prvky základních práv. Pokud jde o horizontální témata práva dětí například, myslím si, že pokud nedokážeme lépe zajistit ochranu našich dětí v následujících letech, pokud nepřineseme konkrétní výsledky ve způsobu, jak děti chráníme, děti, které jsou velmi zranitelné ve společnosti, tak to bychom skutečně dělali medvědí službu základním právům, protože ta musíme aplikovat především vůči nejmladší generaci. Děkuji, paní Fajon. Děkuji. Tady jsem, pane Timmermanci. Já bych se ráda zaměřila na otázku lidských práv a imigrace. Co navrhujete, abyste zajistil, že všichni migranti, kteří přijíždějí do Evropské unie nebo kteří zde již jsou, se dočkali eh, respektování lidských práv bez ohledu na jejich rasový, původ, barvu pleti, zdravotní postižení, případně sexuální orientaci a další. Jak budete jakožto místo předseda komise řešit problémy diskriminace těch nejzranitelnějších skupin ve společnosti, konkrétně zvláště Romu? Děkuji. Začnu druhou otázkou. Před mnoha lety když jsem pracoval pro OBSE, věnoval jsem se právu menšin, napsal jsem zprávu o postavení Romů ehm, v Evropě a zjistil jsem, že ehm, výsledky byly skutečně šokující. Kombinace strašlivé diskriminace, sociálního vyčlenění, někdy také samovolného vyčlenění, například ze vzdělávacího systému a dalších možností ve společnosti. A teď uběhlo 20 let a když se podívám na situaci Romů nyní, eh, bohužel se toho zlepšilo jenom málo. A za to nese vinu celá Evropa. Selhali jsme hrozným způsobem a je to naše kolektivní odpovědnost, protože nemůžeme eh, vnímat eh, Romy jako občany jedné jediné země. A já jsem odhodlán spolupracovat s dalšími evropskými organizacemi, abych bojoval za věc Romů v celé Evropě. Často slyšíme diskuse o zneužívání sociálních systémů v členských státech a velmi často jsou terčem kritiky eh, či tvrdých opatření právě Romové. Eh, a oni se nemají na koho obrátit. A myslím si, že právě romská komunita je také příkladem těch velkých rezerv, které máme v práci, je také příkladem toho, že každý se má těšit všem právům, základním právům a ještě jeden aspekt, a to si musíme také opřímně říci, existuje také velké pokušení jít mimo zákon, což může být zdrojem obohacení pro jednotlivce nebo skupiny, je to lepší než hladovět ale právě tento vzestup mimo e, zákon e, znemožňuje těmto lidem e, přístup k právům. Tedy právě tyto ilegální postupy musíme kritizovat. Víme také, že musíme postihovat ty podniky, které nelegálně najímají. Thank you, president. Děkuji, pan Lange. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Timmermanci, já jsem přečetl vaše projevy, také vaše články a vím také, že vy zdůrazňujete úlohu subsidiarity a úlohu parlamentu jednotlivých států. První poznámka, zásada subsidiarity protože souvisí s myšlenkou nejvyšší možné úrovně. Efektivnosti může vést nejenom k omezení akceschopnosti Unie, ale nakonec může vést k zániku aktivit Unie jako takové. Velmi často bohužel zapomínáte na poslední rozměr této zásady. Subsidiarita, pokud je správně a plně chápána, může také znamenat více pravomoci Unii. A nyní moje otázka. Jaké konkrétní kroky budete uplatňovat, abyste posílil úlohu národních parlamentů a jaká opatření předpokládáte zavést, abyste eh, zajistil, že silné postavení národních parlamentů neohrozí parlament evropský. Děkuji. Za prvé, eh, pravomoci Evropské unie jsou zakotveny ve smlouvě, nemohou být nijak posíleny subsidiaritou. Vím, že panuje takový trend, zvláště možná v instituci, kterou možná i já budu, pokud vy budete souhlasit zastupovat, přijít tedy s myšlenkou subsidiarity, která by takto fungovala. Ne, já budu e, připravovat návrhy v oblastech, které byly definovány jako prioritní a budu dělat to, co je potřeba. Mám jiný pohled na subsidiaritu než vy. Právě proto jsem zdůrazňoval, že lidé mohou mít různé názory, ale zastávat stejné zásady. Například energetická politika, to je oblast zakotvená také ve smlouvě kroky na celoevropské úrovni mohou jako jediné přinést smysluplné výsledky pro naše občany. Samozřejmě tam potřebujeme evropskou spolupráci, ale můj pohled na subsidiaritu je takový, že budeme jednat jenom na, vyš, na vyšší úrovni, jenom tehdy, pokud ta vyšší úroveň může přinést výsledky, které pro splnění eh, celkového cíle potřebujeme. A to znamená, že samozřejmě musíte přinést evropské řešení eh, k problému, který nelze vyřešit na úrovni jednotlivého státu. A k druhé otázce, kterou jste položil. Myslím si, ale možná vám křivdím trošku, možná jsem trošku eh, nepochopil co, vaše slova ale pokud se ohlédneme na počátky úmluvy, vím, že se uvažovalo o určité konkurenci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Můj dojem, který jsem si udělal za posledních pár let, je, že e, stále více Evropský parlament e, spolupracuje partnersky s parlamenty národními, že to je takové partnerství. A jak jsem se snažil naznačit ve svém úvodním projevu, tato Evropská unie nebude stavěna proti vůli evropských občanů, občanů, občanů Evropy a také jejich parlamentů. Zapojte se do práce národních parlamentů, protože to také pomůže zlepšit výsledky pro evropské občany. Děkuji vám. Paní Regner. Ah. Um, Děkuji. Jedna otázka k REFITu. Pane Trimmermanci, sdělení k programu REFI Evropská komise připravila sociální smlouvu pro kadeřníky, tedy legislativa, která by neměla být prosazována v rámci lepší regulace, protože je to naopak byrokratická překážka. Jde o útok na evropský sociální dialog, útok na základní práva pro zdravé pracovní místo, tak jak to bylo popsáno v článku 31 Charty základních práv. Co uděláte jako místo předseda komise, abyste zajistil, aby lepší regulace zajišťovala základní práva pro bezpečné pracovní místo, neohrožující zdraví a zároveň, abyste zajistil, že budou vzaty v úvahu sociální dohody se sociálními partnery tedy. Eh, a jak snížíte administrativní zátěž pro malé a střední podniky, aniž byste ohrozil standardy pro zaměstnance na straně jedné a spotřebitele na straně druhé. Co tedy uděláte, aby lepší neznamenalo menší nebo dokonce žádnou, eh, zvláště pokud jde o dodržování standardů hygieny a životního prostředí? Dvě poznámky lepší regulace není deregulace, není absence regulace a nemůže být také činěna na úkor sociální ochrany nebo ochrany životního prostředí. To jsem řekl jasně, ale myslím si, že jste eh, došla k předčasným závěrům, co se týče iniciativy kadeřníků. Já rozumím tomu, že tato myšlenka vzešla ze sociálního dialogu na evropské úrovni a eh, komise byla požádána o návrh, ale nejsou členské státy schopny sami zajistit ochranu eh, pracujících v tomto sektoru, tedy ochranu pracoviště eh, kadeřníků. Musíme to řešit na evropské úrovni. Nebo další případ, kdy lidé nedokáží něco prosadit na národní úrovni, to chtějí prosazovat přes eh, Evropu. Já si myslím, že toto není cesta dopředu, kterou bychom si představovali. A zcela jistě bychom našli politický prostor pro proč říci, ano, tak to chceme prosadit, z toho vycházíte, ale pokud ve své možné budoucí funkci, jakožto komisař, budu muset toto řešit, eh, tak si vždycky budu klást otázku, zda celoevropský krok je nezbytný pro zajištění bezpečných pracovních podmínek na úrovni jednotlivých států. Musí se v tomto angažovat Evropa? Je to nezbytné? Proč to nemůže vyřešit členský stát? Eh, není nějaký jednotný trh pro, je tu nějaký jednotný trh pro kadeřníky, co musíme řešit, anebo je to spíše něco, co můžeme ošetřit v rámci daného státu. A pokud většina dojde k závěru, ano, my to můžeme řešit jenom na evropské úrovni, tak vám nebudu bránit. Chci jednat prakticky, ale věřím, že rozdílnost kultur a způsobů práce v jednotlivých členských státech by mě vedly k závěru, že právě toto si dokáží vyřešit členské státy na své úrovni sami. Děkuji. Děkuji, není pan Jár. Děkuji vám, děkuji, pane předsedo, pane Timevanci, sedím zde. Já jsem z výboru pro petiční právo v souladu s článkem 51 je tady výlučně kompetence evropské úrovni a co se týče slučitelnosti základních za charty základních práv je třeba ji dodržovat tím, že ji členské státy podepsaly. Ovšem zatím tady ještě není splněno kritérium článku 1.50, kde se hovoří o tom, že není možné zahájit řízení proti členským státům, když to nebude dodržovat. Celá řada občanů považuje článek 51 za velice mlhavě formulovaný a cítí se omezeně ve svém petičním právu. Co se myslíte o tomto článku 50? one listiny základních práv EU. Jak můžete vysvětlit, že právo na petici, na které mají občané právo již 22 let, by mělo snad být omezeno tímto článkem 51. Ještě k odbourávání byrokracie chcete vytvořit nějakou instanci, která by skutečně kontrolovala také studie dopadu. Kontroluje. Ano, to bylo Sasky, že? Neřekl jsem to v moc ve spisovné Němčině. Tak, teď k peticím. Já se rád sejdu s předsedkyní výboru pro petice, nebo jak se ten výbor jmenuje, petiční výbor, aha, v parlamentu, abych viděl, kde existuje nějaký problém s článkem 1.50. Rád o tom budu hovořit. Uh, ale že existují určitá omezení, eh, to, tomu je tak i na národní úrovni, i tady je to logické, i tady se to děje. A zda je to jasné či nejasné, to nejsem schopen posoudit, ale budou-li nějaké potíže s článkem 51, tak se velice rád nechám přesvědčit o tom, že bychom tady mohli nebo měli něco udělat. Budeme-li muset posoudit, zda návrh přináší také to, co jsme od něj očekávali. Budeme se muset postarat o to, aby komise měla takové poradce, kteří budou nezávislí a profesionální. A proto nám musí být jasno, že lidé, kteří pro nás pracují, mají také dostatečný odstup od určitých zájmů. To budou muset prokázat, že mají kapacitu, expertízy, aby to mohli dělat dostatečně profesně, ale především nezávisle i na komisi nezávisle. Pakliže dojde k takovému posouzení a komise na to zareaguje, pak to, o to se rád podělím s parlamentem, abychom viděli, co jsme zvažovali a jak a vy můžete jako parlament posoudit, zda to bylo správné. A myslím si, že to může přispět ke zvýšení naší transparentnosti. Děkuji mnohokrát a není paní Delvo. Dobrý den, pane Timmermansi. Eh, sedím po vaší levici. Tady. Ráda bych se vrátila otázce subsidiarity Děkuji mnohokrát za to, že jste upřesnil, či řekl, že chcete upřesnit tuto otázku. Myslím si, že nemáme zapotřebí poté, jak se o tom hovořilo, se k tomu ještě vracet. Ale vy jste také řekl, že chcete zlepšit v tomto kontextu spolupůsobení s národními parlamenty. Naše skupina politická socialisté a demokraté chceme posílit roli národních parlamentů eh, proto, abychom při přiblížili naši politiku lidem, ale zároveň bychom rádi pokročili v budování evropského projektu. Eh, takže bych navázala na mého předřečníka a chci se zeptat, jakým způsobem chcete zabezpečit, že zásada subsidiarity se nestane podmínkou, zámínkou pro blokování eh, Eh, rozhodovacího procesu na evropské úrovni všemi těmi, kteří se eh, chtějí, aby evropský proces, eh, projekt troskotal. Pane Timromanci? Nebezpečí je evidentní, ukazuje se, projevuje se v jednotlivých členských státech. Už jsem vám řekl, že znám takové rozmary, znám země, které používají argumentaci toho říkat, že Evropská unie nemá kompetence v této oblasti, Eh, protože se jim nelíbí eh, základ toho návrhu, který byl předložen. A samozřejmě eh, je tady také určitá, jsou tady také hry národních parlamentů pro to, aby získali moc nad tím posoudit či ne. Zda je to subsidiární, otázka subsidiarity. Otázka subsidiarity spočívá v tom, je Evropská unie kompetentní pro předkládání návrhu v té a té oblasti? Samozřejmě E, proporcionalita, zda nástroj, který Evropa navrhuje pro konání v této oblasti, je adekvátním nástrojem pro zabezpečení pro zajištění toho, že také se dosáhne výsledků na základě e, tohoto návrhu. A to je věc, kde je zapotřebí analýzy národních parlamentů a toto musíme vyjasnit s národními parlamenty. Já už jsem řekl, velice často se to stává záminkou to aby se řeklo, my nechceme iniciativu evropskou eh, v této oblasti, ale ty základní, ta základní kontrola, práva, právo komise předkládat návrhy a právo rady a Evropského parlamentu působit jako legislativec by nemělo být sníženo na základě nějaké subsidiární otázky národních parlamentů. Pakliže kontrolují to, co děláme v rámci legislativního procesu, Mm, eh, je třeba, aby své námitky adresovaly svým příslušným členským státům. Děkuji mnohokrát a nyní paní Gresle. Děkuji vám za eh, toto kratochvilné odpoledne. Eh, vy jste tady hovořil také o otázce, která se nachází ve vašem portfoliu, které souvisí s naším výborem pro kontrolu rozpočtu. Víte, že tady máme také eh, vnější audit a já se chci v této souvislosti zeptat právě na to, co souvisí s činností našeho výboru. Zřídíte, druhá otázka, také nějaký auditní panel, kdo v něm bude, pakliže ano, a budete se snažit o to, aby eh, potom výsledky interní auditní služby byly projednávány s vámi i s tím externím auditem. Děkuji mnohokrát. Víte, Komise má vynikající lidi, já jsem teď některé z nich poznala a udělali na mě ohromný dojem. Zejména na mě udělali ohromný dojem lidé, kteří pracují právě v, této, v tomto útvaru pro audit. Jsou to vysoce vzdělaní, vysoce postavení lidé, kteří budou jistě i v budoucnosti dobře pracovat. Já zaručuji, naprostou nezávislost auditního útvaru. Nebyl byli nezávi, nebyli by nezávislí, nemohl by provádět svou práci. A já bych rád, aby také kontrolovali output, tedy výsledky. Zda to, co eh, je výsledkem, je to, co jsme očekávali. Když je to tedy 40% zhruba té práce, ale musí toho být víc. Eh, musíme eh, aplikovat takovou metodu, která by znamenala zlepšení v této oblasti. Myslím si, že v této auditní službě Eh, musíme podnítit to, aby byla nezávislejší, ještě tento útvar byl nezávislejší na jednotlivých generálních ředitelstvích, aby byl nezávislý na jejich doporučeních. A velice rád bych Jistě budou-li nějaká doporučení, která se převezmou či nikoliv, tak vy můžete jako Evropský parlament se podívat na to, co s tím komise udělala, jak s tím komise naložila. Doufám, že to tak budete dělat, tím se můžeme zlepšit i my a tím vy budete mít lepší náhled do toho, co komise dělá. Ano, já převezmu předsednictví tohoto auditu a postarám se o to, aby kolegové na komisi, kteří nesou odpovědnost za to, kde auditní útvar udělal, vyslovil doporučení, spolupracovali se mnou, aby bylo zabezpečeno zabezpečeno, že tato doporučení budou také plně realizována. Děkuji vám a teď pan Negresku. Pane Timrmanci, pro zlepšení eh, rozhodovacího procesu Evropská komise nařídila vždy provést studii dopadu, než se něco zavede. V současné době Komise studuje, jakým způsobem tyto studie dopadu budou provázeny a do, roku, do konce roku 2014 bych chtěla zveřejnit příslušná doporučení. Eh, jedním z důvodů byly nedostatky transparentnosti. Kdy byly tato, tyto studie provedeny, jak byly transparentní, jaký výsledek měly? Můžete nám říci, co si myslíte o tom, jak by bylo možno tento proces zlepšit, tento rozhodovací proces zlepšit a jak by mělo docházet ke zpracování těch studií dopadu a jak to chcete oddělit od sběru dat a ne, od aby se zabezpečila nezávislost na politické vůli. Jako rumunský poslanec musím říct, že nezávislost je pro nás nesmírně důležitá, ať se jedná o Schengen či jiné záležitosti. Děkuji. You know, impact assessment is... Hodnocení dopadů ze své podstaty Eh, není prvním podnětem byrokracie, která chce zlepšit svět a nabízet stále dokonalejší návrhy, aby přinesla lepší výsledky občanům. Tím, že budu věnovat hodnocení dopadů plnou pozornost, včetně pozornosti politické, zajistím, aby služby komise eh, dělali eh, to nejlepší, co mohou prosud každého návrhu. A pak se bude hodnocení dopadu ještě hodnotit ze strany Rady pro hodnocení dopadu a e, zajistím, aby její členové měli e, základní vybavení k tomu, aby dokázali hodnotit velmi přísně, protože část návrhu se skutečně posílá zpět komisi, aby je změnila já jsem přesvědčen, že tím, že hodnocení dopadů bude prováděno lépe i s politickou pozorností, že jedině to povede k lepším výsledkům. Ale musím zdůraznit ještě jednou, eh, Komise dělá něco i na samotném počátku, kdy navrhujeme legislativu. My však musíme zlepšit celý legislativní proces prvního čtení, druhého čtení, rozhodování, eh, postup eh, v radě a podobně postup parlamentu, to vše si zaslouží své vlastní hodnocení dopadů, protože velmi často eh, negativní dopady posílí právě to, co se děje eh, formou toho lobbyingu, nějakých kompromisních dohod a podobně. A to někdy dokonce mění povahu návrhu samotného a nad tím celým procesem musíme mít transparentnost a proto všechny zákonodárné instituce musí provést vlastní hodnocení dopadu. Nemůže to být ponecháno na komisi nebo na parlamentu, musí být zapojena i rada. Děkuji, pane Trmanse. A nyní paní Gál za chvíli, za, za moment eh, položí poslední otázku. Eh, pane Trmanci, vy budete mít opět dvě minuty na odpověď a pak budete-li chtít, eh, máte ještě pět minut, můžete přímo navázat na tu dvouminutovou odpověď, pět minut na závěrečnou řeč. Tak prosím, paní Gál. Pane Timmermansi, já jsem sama byla svědkem zásadních případů porušování základních práv menšin a komise zůstala uh, Eh, lhostejná. Proto si velmi vážím eh, toho, že komise nepřijme žádný kompromis v oblasti ochrany základních práv, ale vycházím z faktů, z objektivních analýz, nikoli pouze výstřižků z novin, z ideologického tisku. Například takzvaná hodnotící tabulka pro justici, Justice Scoreboard, podle výsledků z tohoto března, vzhledem k tomu, že tady zazněl příklad Maďarska mnohokrát, nezávislost soudnictví v Maďarsku byla nyní šestkrát vyšší než v předchozích letech a důvěra v systém justice eh, je tak velká skoro jako ve Francii. A to nám ukazuje fakta. Objektivní analýzy nám dají tedy jiný obrázek, než to, co si myslíme, než to, co slyšíme často opakováno eh, stran těch neodůvodněných eh, obvinění, jak zajistíte, aby všechny státy byly eh, ke všem státům bylo přistupováno rovným způsobem. Eh, děkuji. Největším nepřítelem prosazování základních práv a lidských práv je to, čemu eh, bych řekl přístup co kdyby a já jsem to zažil také, když jsem diskutoval s ruským eh, kolegou Lavrovem. Kdykoliv řeknu něco o situaci v Rusku, řekl, a co eh, třeba tam a tam. A je to logická reakce na kritiku, která je často vnímána jako neoprávněná. Jedinou nápravou je aby nevznikla situace, kde se zaměříte eh, pouze na jednu situaci, jednu zemi a podobně. Samozřejmě, že můžeme posilovat základní práva v Evropské unii. A k tomu musíme být naprosto nestraní k situaci v členském státě, který kontrolujeme. Musíme se zaměřit na holá fakta. Já jsem to řekl správně v případě pana premiéra Orbána, kdybych měl reagovat na každého politické vyjádření, ještě bych potřeboval pracovní úvazek navíc, je to povaha politiky, ale to, co musíme v případě Maďarska dělat, je zaměřit se na právní fakta, na skutkovou podstatu. Musíme se zaměřit na stížnosti občanů, na právní vývoj, na skutečnou situaci ve společnosti možnosti diskutovat se zástupci nevládních organizací, se zástupci tisku podobně a jedině tak si uděláme úplný obrázek situace. A nejde prostě hledat výmluvy. Samozřejmě v naší zemi je to špatné, ale tamhle je to ještě horší. Ne, ne. E, odpověď zní, budeme analyzovat každou jednotlivou situaci zvlášť a nezávisle. To je jediná ochrana před tím, že by kritikové používali dvojí metr. A za druhé budeme kritizováni pro dvojí metr. Ano, to se stává vždycky, ale musíme mít jistotu, že právě taková kritika už opodstatněná nebude a že můžete prokázat, že opodstatněná není. Pane předsedo, když jsem odpověděl na co, poslední otázku, jak předpokládám, nebudu již eh, obírat všechny o čase a můj závěr bude stručný. Podělím se s vámi o hluboký pocit naléhavosti vůči práci, která nás v následujících letech čeká. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud se nám v následujících letech nezdaří znovu se propojit s lidmi, pro něž pracujeme, tedy s evropskými občany, tak evropský projekt bude sám o sobě ohrožen. Pokud se znovu nenapojíme na ty, o nichž říkáme, že je zastupujeme, že pro ně pracujeme, tak se lidé k evropskému projektu otočí zády. E, Evropa je dílem člověka je vytvořena nádherně, je to neuvěřitelný úspěch, možná nejúspěšnější mírový projekt v lidské historii. A když řeknu vytvořená člověkem, tak tím samozřejmě myslím muže i ženy. Ehm, to je prvek angličtiny, který kde říkám, že člověk není generický. Když eh, Bůh stvořil člověka muže, tak si dělala jen legraci, jak říká moje manželka. Ale řeknu toto. Možná úspěch evropské integrace byl tak zásadní, že jsme eh, ztratili představu o tom, jak snadno jej zničíme, pokud si nedáme pozor. A za posledních pár let Eh, vzhledem k těm obrovským úkolům, před nimiž evropský projekt stojí, před obrovskou hospodářskou krizí, nejvýraznější, nejhlubší krizí od 30. let minulého století, eh, mám neuvěřitelný pocit hrozby z vnějšku, ať už ultranacionalismem nebo fundamentalismem v arabském světě a podobně, je to neuvěřitelný pocit, že poprvé v evropské historii eh, od druhé světové války se rodiče bojí, že jejich děti se budou mít hůř, než se měli oni. A tady potřebujeme evropskou odpověď. Na to nemohou odpovědět státy samotné, ale mandát eh, získáme eh, od našeho nadřízenu, tím je evropský občan pokud budeme pro občana pracovat. A jak vidíte, v mém je také technická spolupráce, ale jsem přesvědčen, že tím, že budeme schopni nabídnout konkrétní výsledky evropským občanům, eh, dokážeme se s nimi opět propojit. Propojit se s e, naším panovníkem, tedy evropskými občany, jehož budoucnost je částečně v našich rukou. E, tento kontinent čeká světlá budoucnost, pokud dokážeme spolupracovat s plnou úctou eh, k právům, k rozmanitosti a ke všem hodnotám, které jsou nám drahé. Pokud se dokážeme spojit v následujících letech, pokud nezměníme způsoby, které byly zažité z minula, pokud se nedokážeme zaměřit skutečně na priority, které no, jenom i prezident Juncker stanovil, tak tyto instituce eh, budou dokonalé, ale zůstanou v bublině Bruselu a ztratí význam pro evropské občany. A toto se nesmí stát a nestane se to, protože pokud má Evropa jednu eh, kvalitu, která je výraznější než všude jinde, je to schopnost přizpůsobit se novým úkolům. A věřím, že se dokážeme přizpůsobit, že uspějeme a že dětem budeme moci říci, že tento světadíl zanecháváme v lepším stavu, než byl. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Timmermansi, děkuji i vám, dámy a pánové, za velice přesné dodržování řečnické doby. Pro členy konference předsedů, kteří se teď pustí do hodnocení, svolávám konferenci předsedů na 18 hodin.